Dear colleagues, we have waited some uh, other members. Vážení kolegové, ještě tu nejsou všichni, ale už je čas, abychom zahájili naše zasedání výboru Envy. Co tu máme prvního na pořadu jednání je přijetí pořadu jednání. Nemáte-li výhrad k návrhu pořadu jednání, budeme postupovat bez změn. Bod číslo dvě, sdělení předsedy. Chci vám oznámit, že odpoledne 23. září rušíme naše zasedání, takže se bude konat jenom zasedání koordinátorů od 15 do 16.30. a sejdeme se následně s předsedou COP21 to bude ve čtvrtce 29. září ráno, abychom mohli provést výměnu názoru s ministrem Lauretem Fobiosem, předsedou COP21 a francouzským eh, ministrem zahraničních věcí ohledně vyjednávání o klimatu eh, pro konferenci v Paříži, která se bude konat eh, v prosinci. A co se týče dnešního tlumočení, tlumočení je k dispozici ve 20 jazycích. Není tedy estonština, lotiština a galština. Jako obvykle ehm, máme zasedání webstreamováno. A co se prvního bodu našeho dnešního pořadu jednání týče, takže to jsou oznámení týkající se zasedání koordinátorů z 3. září. Tento dokument vám byl zaslán elektronicky, to znamená, pokud nemá nikdo námitky, můžeme ji považovat za schválený. No a nyní se dostáváme k čtvrtému bodu našeho pořadu jednání a tím je téma transparentnost, zodpovědnost a integrita v evropských institucích. Jak jistě víte, ve výboru AFKO se zpracovává zpráva a my jsme připravili stanovisko a dnes by mělo proběhnout právě zvážení eh, tohoto dokumentu. Já bych okamžitě předal slovo paní eh, zpravodajce paní Nese Childers, aby nám vysvětlila tedy, jaké je její stanovisko v této věci. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, a myslím si, že je velice vhodné hovořit na toto téma vzhledem k tomu, že Junckerova komise se v určitém směru pohla vpřed, tak je určitě prostor k tomu, aby se transparentnost, odpovědnost a integrita změnily. Například nová pravidla pro zasedání komise nebo setkávání generálních ředitelů. Jsou tu tedy signály, že dojde k nadcházejícím zlepšením. A pak eh, samozřejmě další oblast, která je zajímavá pro naše Eh, náš výbor, tedy svolávání těch eh, skupin odborníků, od kterých požadujeme, aby nám poskytli právní poradenství při zpracování a vypracovávání evropské legislativy právě ve věcech, jako je životní prostředí a ochrana spotřebitelů. Měli jsme tu v loňském roce také šetření ombudsmana právě co se týče svolávání a sestava těchto skupin odborníku a zjistilo se, že je zapotřebí ještě tedy tento proces vylepšit a navýšit transparentnost. Je třeba také zajistit, aby nedocházelo k střetu zájmu právě u, u těchto svolávaných odborníků. Ano, takže to jsou určitě signály o zlepšení. Komise si také přeje změnit pravidla, které byly, řekněme, unilaterálně vypracována v roce 2010. Tady je celá řada problémy. Nedostatek nedostatečný převod eh, informací, zejména ohledně eh, sestavování těchto eh, skupin odborníků. Zbývají, dostávají se tam lidé z nejrůznějších lobistických skupin, spíše ti než ti opravdoví odborníci. Takže je opravdu důležité zapracovat na těchto mechanismech, protože je to opravdu ve veřejném zájmu aby se tato situace zlepšila. Takže komise by měla uplatňovat opravdu adekvátní kritéria, aby dala do rovnováhy právě ty hospodářské a nehospodářské zájmy a aby tam byla v rovnováze také i zastoupení z těch příslušných ředitelství. Proto potřebujeme právě záv, právně závazný rámec, jak jsem ostatně doporučuje i ombudsman, abychom tu měli jasná pravidla, podle kterých se tyto postupy budou porovnávat a my eh, eh, také tu máme určitou možnost zasahovat, zejména co se týče do eh, odhlasovávání rozpočtu pro tyto skupiny. Takže střety zájmu, zejména u těch prohlášení o příjmech, o tom zpracovávání životopisu, tady je velice důležité zajistit transparentnost. A já jsem přesvědčena, že se tedy můžeme ponaučit i z té zkušenosti Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny, Světové zdravotnické organizace. Ta zavedla statut těch pozvaných odborníků a to umožňuje využívat ty externí odborné znalosti a zároveň zabraňuje těm subjektům s skutečným potenciálním nebo zjevným střetem zájmu, aby hlasovali. Takže je důležité, aby tedy určité eh, tyto skupiny odborníků, které by mohly pocházet z těch, řekněme, lobistických skupin, se tam nedostávaly. Dále eh, nepřiměřený vliv právě tabákového průmyslu, to je další důležitá téma. Měli jsme tu celou řadu takových případů, kdy se tyto vlivy dostaly právě i do té míry, rozhodování na úrovni komise. Myslíme si, že je třeba tady plnit článek 5.3 úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku, um, zejména co se týče těch eh, prováděcích pokynů, aby se zabránil nadměrný vliv kontroly tabáku. No a pak, eh, co se týče eh, těch vyjednávání o dohodě proti pašování, Eh, výrobku a falšování výrobku. Tady opravdu eh, musíme zajistit to, aby ty eh, Ehm, kontakty s, ehm, s průmyslem byly opravdu transparentní, aby nebyly nepřiměřené. Musíme hovořit o tom, jak i to příslušné pravidlo implementovat tady v Evropském parlamentu, takže to jsou ty, řekněme, nejpalčivější ta, která bych vám chtěla představit, které bychom měli eh, my zpracovat, abychom přispěli ke Gigoldově zprávě a abychom zajistili, že tedy naše instituce budou pracovat tím nejlepším způsobem. Děkuji vám vám a nyní tedy dáme slovo stínovým zpravodajům. Já tu nevidím zástupce EPP a nevím, zda jej bude někdo zastupovat. A nebo můžeme okamžitě předat slovo paní Jeling za EKR. Ano, já tu pohovořím za pana Demesmakera který se omlouvá, nemůže být dnes přítomen a poprosil mě, abych poděkoval paní Childers za její zprávu a tedy omlouvám se, ale přečtu to jeho příspěvek. Děkuji paní Childers za zpracované stanovisko, které je výtečným východiskem pro naši práci. Některé odstavce jako dvojka, tedy členství těch skupin odborníků a pětka článku 5.3 úmluvy eh, Světové zdravotnické organizace můžeme přijmout a navrhuji některá doplnění, například sloučení některých odstavců nebo eh, něco doplní v první řadě, několik klíčových bodů. V první řadě eh, zajistit povinnost pro ten rejstřík e, transparentnosti a plné zapojení Evropského parlamentu. Za druhé, zpravda souhlasí, že je třeba tu mít jasná kritéria pro sestavování těch skupin odborníků, aby se tam zajistila opravdu široká škála kvalitních odborníků. A, a pak bychom mohli napodobit právě i tu uh, Um, Mezinárodní agenturu pro výzkum rakoviny, která zavedla statut pozvaných odborníků, aby se zajistila uh, tímto pravidla nezávislosti. Za třetí, komise by měla být opatrná, když tedy žádá o to vědecké poradenství, protože je zapotřebí, aby byla dosažena rovnováha i v, těch, v tom vědeckém poradenství, ale je třeba následovat příslušné postupy. Um, komise, eh, pokud tedy eh, ten přínos tě, té skupiny odborníků není dostatečný, tak by komise neměla mít strach jednoduše říci, že prostě jejich práce nebyla dostatečná. Eh, pan Desme Maker eh, velice eh, se těší na další spolupráci s ostatními stínovými zpravodaji a, a já sama, co jsem si vyslechla zpravodajku, bych chtěla ještě doplnit eh, jednu věc a to tedy, že bychom neměli zapomenout, že se nejedná jenom o lobbysty z průmyslu, jako třeba z odvětví tabáku, ale jsou tu i různé nevládní organizace, jejich příslušné lobby, to paní zpravodajka nezmínila a myslím si, že ve všech těch dokumentech o transparentnosti i právě tato skutečnost měla být zapracována. Já vám děkuji a nyní za zelené pan Stajs. Děkuji, pane předsedo, a omlouvám se tlumočníkům, budu hovořit anglicky, protože tu zastupuji Benedika Javora, který je stínovým zpravodajem, takže tu mám jeho poznámky k přečtení. Pan Javor bych chtěl vyjadřit následující. Obecně velice vítá tuto zprávu eh, vzhledem k tomu, že většinou jsou to lobistické úsilí zástupců průmyslu, kteří často neustále odkládají právě ty environmentální aspekty a jejich vyřešení ze strany příslušných orgánů. To, pokud si přejeme, aby Evropská unie byla zdravým, udržitelným místem, tak bychom se měli vypořádat nejen s těmi příslušnými regulačními návrhy, ale také s procedurálními otázkami, co se týče příslušných postupů ze strany příslušných orgánů. Veřejné instituce, evropské instituce by měly zajistit transparentnost legislativního procesu, vyrovnaný přístup v zastupování různých zájmů a také adekvátní řízení střetu zájmu a nebo v konečném důsledku ty závažné eh, dopady eh, na životní prostředí. Takže ta, ten dokument, který je předložen, eh, je pro nás nyní dobrým, dobrou příležitostí, abychom se na to podívali právě z toho hlediska environmentálního a ochrany spotřebitele návrh stanoviska adekvátně vypořádává právě s těmi obavami, zejména, které my pociťujeme. Protože myslíme si, že vše by se mělo zakládat na vědeckých poznatcích, které by měly tedy sloužit jako kvalitní podklad pro navržení kvalitní legislativy a zabraňovat lobbystům k jejich vlivu a myslíme si, že náš výbor je pro toto velice příslušný a měli bychom tedy poskytnout kvalitní přínos do vypracování. Ovšem ne, téma, ne všechna témata jsou zde úplně zahrnutá, možná, možná ne za našeho mandátu se změní napřík, eh, příslušný kodex, ale měli bychom navrhnout určitý selektivní přístup a zejména zajistit kvalitní postupy pro sestavování těch skupin odborníků, zejména co se týče zajištění rovnováhy při jejich sestavování když se zpracovávají legislativní text. Ne, všechna údaje, ne všechny údaje zbývají k dispozici, zejména co se týče zajišťování toho střetu zájmu. Dostávají se tam logistické zájmy, soukromé zájmy a sociální obavy jdou, řekněme, tak nějak stranou a tyto otázky je třeba vyřešit. Takže pan Javor navrhuje, aby výbor využil této příležitosti, vyjádřil svá stanoviska a náhledy v této věci. Ti, kteřím drži, leží na srdci opravdu environmentální zájmy, ochrana spotřebitele, měli by bojovat právě o, proti tomu nadměrnému v, korporátnímu vlivu. A také bychom měli hledat takové způsoby, které zajistí vhodné zastupování a pomohou právě protlačit sem hlasy těch, kteří sami ten svůj hlas tady většinou nikdy nevyslyší. Takže to je eh, stručně sdělení pana Javora. Děkuji a nyní za EFDD paní Evy. Děkuji vám, pane předsedo. I my sdílíme tento návrh, který byl předložen kolegyní. Já se nebudu zabývat tím, co už zde bylo probráno, zejména ze strany skupiny expertů. Nebudu hovořit o tlaku lobbystů, kterou, který známe v podobných situacích v Evropském parlamentu. Chci se zmínit o něčem jiném ohledně transparentnosti. Jedná se o přístup k dokumentům ze strany evropských občanů. Společně s dalšími kolegy z Hnutí pět hvězd jsme nedávno se pokusili získat přístup k výdajům a nákladům společnosti, která se zabývá železničním spojením mezi Turínem a Lyonem a tyto dokumenty nám nebyly poskytnuty, neměli jsme k ním přístup. V tomto případě používáme článek 4 eh, nařízení 10 z roku 2001, kde se uvádí, že k ochraně eh, veřejnosti se ne, nedají poskytnout určité informace. Ehm, jedná se o obchodní eh, informace nebo eh, určité zeměpisné aspekty a nebo nějaké osobní údaje. Ale jaký zájem občanů tady konkrétně chráníme, pokud neposkytneme tyto informace nebo pokud se k ním nedostaneme? Jedná se o zájem několika málo lidí, eh, kteří se účastní projektu, který se setkává s velkým odporem. Eh, takže eh, volný výklad tohoto článku podle nás stojí proti principům transparentnosti, zejména když pak hovoříme o veřejných prostředcích, protože se jedná o projekty, které jsou financovány z evropských peněz. A my bychom do této vynikající zprávy z vlastní iniciativy toto chtěli začlenit. Jedná se o zprávu peněz ve, e, evropských daňových poplatníků a proto se k ním musíme chovat transparentně. Chtěla bych také zdůraznit přístup k informacím, které se týkají přestupkových řízení. I v tom je velký zmatek. Občané, ani my sami z institucí, nemáme přístup e, k těmto dokumentům, o přestupkových řízeních nebo o řízeních eh, týkající se porušení smluv, což samozřejmě eh, je jednou z věcí, kterou my chceme začlenit do toho původního textu. Děkuji. Madame Dornano. Děkuji a nyní za ENF paní Doblana. Děkuji, pane předsedo. Vítám eh, ten to eh, návrh eh, naší zpravodajky, protože se velice dobře zaměřuje na tu skupinu expertů. My jako Evropský parlament musíme uznávat, že střety zájmů vlivových skupin se vyskytují eh, významným způsobem při rozhodování politiků. A je zapotřebí, abychom prosazovali transparentnost a otevřenost. Tento návrh zprávy se nemá zabývat dalšími věcmi, ať už to jsou měnové, hospodářské nebo politické záležitosti. Evropské instituce reagují někdy i hystericky na e, ruská témata a e, pak e, to působí škody například našim zemědělcům. Evropské instituce mají být transparentní, ale uchovávají tajnosti ohledně transatlantické smlouvy a pak se o tom hlasuje, protože politické skupiny se mezi sebou nedohodly eh, v kuloárech. Ehm, je eh, zapotřebí, eh, aby se vyjasnila situace, protože mnoho informací chybí například v případě Goldman Sachs a nebo ohledně otevření dveří uprchlíkům. A proto my očekáváme odpovědi. Thank you very much. I don't know. Děkuji vám. Nevím, zda ještě další kolegové si přeji pohovořit. Nikoho nevidím. Takže bych předal slovo zástupcům komise, pan Klaus, aby nám vysvětlil postoj Evropské komise k tomuto našemu návrhu stanoviska. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Slyšíte mě? Ano. Komise podporuje téměř vše, všechny priority, které zahrnula do návrhu stanoviska paní zpravodajka, paní Childers. Také chci říci, že ten stávající rámec již poskytuje dobré eh, kvalitní, koherentní fungování. Možná je tu určité nepochopení, protože toto je závazné, bylo to přijato Evropskou komisí a je to tedy závazné pro každého úředníka komise. To znamená, že samozřejmě jsme otevřeni a i nadále budeme jakémukoliv dalšímu vylepšení systému a to bylo jasně vyjádřeno prvním místopředsedou ve své odpovědi ombudsmanovi z května tohoto roku. Zmíním jen několik příkladů, když se zamyslíte nad tím eh, rejstříkem mm, skupin odborníků komise, tak tady plánujeme eh, takové vylepšení tohoto rejstříku od prvního eh, kvartálu příštího roku budeme mít, řekněme, takové nové specifikace těch druhů členů, nové kategorizace těch zájmů v zástupech, v zastoupení v těch politických oblastech. Bude to mnohem smysluplnější, než jak vypadá ten rejstřík v dnešní době. A pak další taková novinka ohledně toho rejstříku, ta se týká členů, kteří zastupují obecné zájmy nebo organizace, nějaké združení nevládní organizace, společnosti, podniky, tak tito všichni budou muset být zaregistrováni v tom rejstříku transparentnosti, aby se mohli stát členy těch eh, odborníků komise. To bude tedy takové nové vylepšení a bude se to týkat tedy jak těch stávajících členů stávajících skupin, tak i těch nových členů těch budoucích skupin. Takže to je taková podstatná novinka, ale jsou tu i další. Komise zavede také povinné eh, ty výzvy k podávání přihlášek do výběrových řízení těchto skupin v dnešní době je to tak, že někdy eh, ty výzvy eh, bývají, ale nejsou povinné. Takže jakmile se spustí ten nový systém, tak to budou ty povinné výzvy k zveřejnění. Vše bude tedy zveřejněno eh, v rámci toho rejstříku skupin odborníků. No a za třetí, a ostatně paní Childers se na to také o tom zmínila, další tedy inovace se týká zavedení detailních ustanovení týkající se řízení střetu zájmu v těch tedy nových pravidlech pro skupiny odborníků. To znamená, bude tam definice, kde se napíše, co znamená ten střet zájmu a také zavedeme pro ty žadatele o členství, kteří zastupují ty obecné zájmy nebo organizace, aby vyplnili eh, právě ta prohlášení o zájmech. Ta budou velice podrobná, budou tam popsány i ty oblasti příslušné expertízy, kterou zastupuje, eh, jejíž přínos tam chtějí eh, vlastně vnést a dále to bude zhodnoceno v komisi a následně tedy se přistoupí k rozhodnutí, zda tento člověk může být přijat jako člen do této skupiny. No a tyto formuláře žadatelů budou také zveřejňovány v tom rejstříku odborníků. A ještě o té skupině odborníků ještě takovou nuanci, co se týče Eh, té, toho rovnovážného složení. Tady naprosto komise podporuje ten princip a přeje si zajistit, aby to složení bylo maximálně rovnovážné, aby se zajistila rovnováha v té expertíze, v těch zájmech, v tom složení odborníků. Nicméně není to jenom takové eh, jednoduché matematické eh, počítání. Ostatně na to poukázal i ombudsman. My si přejeme zajistit, aby vše bylo maximálně jasné, aby se zrevidovala ta pravidla, pokud to bude možné, tedy zajistit maximální možnou rovnováhu genderovou, zeměpisnou i v té expertíze, ale je třeba zdůraznit ten výraz, jak jen to bude možné. Máme zkušenosti z minulosti, kdy jsme se střetávali s určitými nedostatky v určitých eh, skupinách eh, v té odborné oblasti a museli jsme tedy řešit takové, řekněme, nouzové situace, kdy jsme byli omezeni datem, složením, prostě ty, to složení nebylo naprosto v rovnováze, jak by mělo. Pak eh, i některé ty žádosti, některá ta vyjádření i k ombudsmanovi a těmi jsme se také zabývali. Nevždy je to tak úplně jednoduché. Co se týče toho rovnovážného složení, tady maximálně podporujeme ten princip, ale myslím si, že je třeba i nadále postupovat případ po případu, co se týče tedy toho konečného zvážení. A co se týče dalších oblastí, o kterých hovoří paní Childers, ano, přejeme si, aby ten systém dobře fungoval, aby se mm, respektoval ten článek 5.3 úmluvy Světové zdravotnické organizace a mohou být i určitě experti ad hoc přizváni, aby se účastnili práce v určité eh, skupině. A pak, co se týče agentur, tak komise společně s agenturami v roce 2013 vypracovala takové podrobné pokyny, právě jak mají agentury poskyt, postupovat v případě střetu zájmu. A ovšem je třeba vzít v potaz právě charakter agentury. Některé agentury hodně přispívají k tomu um, procesu uh, práce komise, ale pak jsou tu agentury, které jsou spíše takovým pozorovacím, řekněme, orgánem. No a zase i tady je třeba tedy Eh, zvážit to, jak zareagovat na ty určité příslušné potřeby. Ty pokyny pro agentury tady existují a agentury, které jsou takovými nezávislými právními subjekty, tak tady by měly nyní uplatňovat právě tyto pokyny a postupovat podle nich. Děkuji. Já vám děkuji a nyní na závěr naší diskuze dám opět slovo naší paní zpravodajce. Prosím. Děkuji vám. Jen několik připomínek všem těm, kteří dnes přispěli do diskuze. Otázka nevládních organizací. Ano. Ne, všechny nevládní tedy ty nevládní organizace, ano, můžeme je sem zapsat, jak podotkla stínová zpravodajka. Ovšem myslím si, že zase tady existují rozdíly mezi soukromým a veřejným zájmem. A ještě bych chtěla hovořit k tomu, co řekl pan Stas za zelené, nebo těm, k těm, kteří je tu zastoupili. Ano, ty odkazy na etický kodex, k tomu jsme otevřeni, zejména co se týče právě toho tabákového lobby. Ano, je to, veli, je to pravda, zejména tedy ta myšlenka, že ten etický kodex zase by měl zajistit rovnováhu mezi těmi záměry soukromými a veřejnými. O tom ostatně hovořila i komise, že tady ne všechno je tak výtečné. Opravdu tomu tak není. Co se týče veřejného zájmu, to nad tím je třeba se zamyslet, protože opravdu, co se veřejného zájmu týče, tady už dlouho probíhá ta bitva proti těm e, monopolům a korporátním zájmům. Máme tu zejména u tého tabákového lobby e, už určité zkušenosti, víme, jaké jsou tedy ty pokyny FCTC určitě z toho vyplývá, že něco tady probíhá velice špatně a je tedy jasné, že jedno z těch nejdůležitějších témat, které je třeba vyřešit, je právě toto. Je třeba, aby to bylo povinné. A není to jenom tedy takový matematický eh, úkon, to není tak jednoduché, ale rozhodně vám eh, děkuji za příspěvek. Samozřejmě i komise právě na náš podnět postupně něco mění. To je dobré, samozřejmě, že jsme ještě nedošli k cíli, nicméně ta situace je závažná a neměla by fungovat tak, jak funguje kdokoliv, kdo spolupracoval se skupinou odborníků nebo pracoval na takových tématech, kde byly ty zájmy veřejné zdraví vůči tedy soukromým zájmům nějakých lobistických skupin, tak zaznamenal, i když jste tu byli poslancem pár týdnů, že jste prostě zaplaveni těmi vstupy těch soukromých zájmů z průmyslu to určitě není jenom čistě nějaký jednoduchý matematický výpočet. Děkuji vám. Já vám děkuji. A musíme ještě připomenout harmonogram. Lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů vyprší 29. září ve 12 hodin. Hlasování v našem výboru proběhne 9. listopadu a hlasování ve výboru AFKO pak proběhne v lednu 2016. A nyní tímto můžeme uzavřít tento bod pořadu jednání a dostáváme se k dalšímu, čímž je námitka podle článku 106, která se týká prodloužení období schválení účinné látky glyfosát. A e, ve věci předložené námitky. Tu máme mm, zástupce GUE a já bych okamžitě předal slovo Kateřině Konečné, aby nám tuto námitku vysvětlila. Prosím. Děkuji, pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové. Návrh prováděcího nařízení komise, upravující prováděcí nařízení komise číslo 540 lomeno 2011, pokud jde o prodloužení období schválení některých účinných látek obhajuje prodloužení povolení používání u 21 chemických látek, a to o 6 měsíců. Mezi nimi se bohužel nachází také glyfosát, který byl zprávou Světové zdravotnické organizace z března 2015 klasifikován jako karcinogen kategorie 2A. Na plíživou kontaminaci lidského těla touto chemickou látkou upozorňovala již zpráva neziskové organizace Přátelé země června 2013. Glyfosát je nejprodávanějším chemickým pesticidem na světě a každý, kdo kdy měl na zahradě trávník, se s ním musel setkat a přijít do styku. Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny, která je specializovanou agenturou Světové zdravotnické organizace ve své zprávě ze dne 29. července tohoto roku zařadila glyfosát nebo 2,4D na seznam možných karcinogenů pro člověka. Komise měla znovu posoudit glyfosát a další pesticidy již v roce 2012, namísto toho jen prodloužila jeho autorizaci. Myslím, že nejsem v této místnosti sama, která si myslí, že více než tři roky poté by komise měla být schopná předložit svoji zprávu včas, a to především za situace, kdy o těchto látkách panují zásadní pochybnosti o jejich vlivu na zdraví člověka. To, že EFSA má svoji hodnotící zprávu předložit až na konci listopadu, nemůže být pro nás relevantní argument, neboť toto nemá žádný vliv na to, že několik na sobě nezávislých subjektů a organizací označilo glyfosát za karcinogenní a zdraví nebezpečnou chemickou látku. Nemůžeme čekat ochranou lidského zdraví na to, až se v komisi nebo v EFSA uráčí a předloží nám totožné závěry, které již máme Eh, když máme dostatek informací k dispozici, a to zvláště za situace, kdy stálý výbor pro rostliny, živočichy, potraviny a krmiva má zasedat až 10. a 11. prosince, což je bohužel příliš brzo po předložení hodnotící zprávy, než aby vydal ve věci nějaké rozhodnutí. V případě, že nebudeme konat, hrozí, že prodloužení používání těchto chemických látek Vzhledem k těmto velice znepokojícím poznatkům a k tomu, že se na půdě tohoto výboru dlouhodobě snažíme bojovat s riziky tzv. endokrinních destruktorů, vás tímto kolegové žádám o to, abyste podpořili náš návrh a dosavadní schválení používání glyfosátu a jiných pesticidů uvedených v tomto prováděcím nařízení administrativně dále neprodlužovali a zabránili komisi v jejím postupu. Žádám vás o to, abyste podpořili silné a jasné prohlášení, které budou muset komise a členské státy brát v úvahu při svém dalším rozhodování. Je třeba si uvědomit, že nakonec není rozhodující, zda-li dojde k prodloužení používání těchto chemických látek o 6 měsíců nebo ne, ale podstatné je především to, abychom dnes jasným stanoviskem vytvořili dostatečný tlak na komisi a členské státy, aby tyto potenciálně velmi nebezpečné látky byly co nejdříve přeskoumány, případně zcela zakázány. O to vás žádám také na základě principu předběžné opatrnosti, který tento výbor z důvodu předběžné ochrany tam, kde paduje, panuje vědecká nejistota, již několikrát použil, aby zajistil vysoký standard ochrany zdraví lidí, zvířat i ochrany životního prostředí, ve který všichni doufám věříme. S dalšími detaily týkajícími se této problematiky vás následně seznámí má frakční kolegyně Ania Hazekat. Moc děkuji a těším se na debatu s vámi a pevně věřím, že chápete naléhavost našeho postupu a v odpoledním hlasování vyjádříte tomuto postupu vaši podporu. Okay. Uh, now we have, uh... Děkuji. Takže nyní tu máme několik žádostí o slovo. Paní Girling. Děkuji. Pane předsedo, ale máme tu oficiálně stěnového zpravodaje, který by měl hovořit asi první, ale já bych ráda tady hovořila, pokud mi to umožníte. Můžete? Right. Um, I'd like to uh, make a couple of... Takže několik připomínek. Samozřejmě já i asi ostatní jsme se dívali na tu studii IARC. Ano, stanovuje se tu, že je to zřejmě, tady v angličtině ten výraz probably, což není definitivní, také probíhá určitý proces a jak je známo, tato látka je zhodnocována a toto zhodnocení, které by mělo skončit do konce tohoto roku, tak alespoň ta žádost je tu taková, aby to období bylo prodlouženo o 6 měsíců, aby se to mohlo provést více dohloubky a zpracovat zpráva. No a vzhledem ke stávající situaci a s tím naším stanoviskem, to je prováděcí nařízení, tady nemáme žádné pravomoci, prostě uh, jenom se vyjadřujeme k jedné věci, na kterou je třeba se ještě více zaměřit. Takže jaký je tu smysl a už se tady pokud se tedy na to někdo zaměří, už se tak stalo, ta látka se nyní analyzuje, EFSA se tím zabývá, takže prostě eh, někdo říká tedy, že by to mohla být určitá příležitost, aby se to změnilo. To je spíše taková administrativní záležitost. A mne tady trošku znepokojuje to, že slyším věty, jaké jsme si vyslechli, že bychom se tedy na to měli alespoň podívat, jak to bude, pokud tedy nebude takhle odsouhlasena nebo zvážena ta látka glyfosát, ale vždyť už byla podrobena mnohým a mnohým testům v průběhu mnohých let a ta agentura IARC je zase jenom jednou z těch posledních, který se jim zabývali. Prostě už to bylo podrobeno dlouhému procesu analýz, takže jak eh, řekla paní Konečná, měli bychom se na to podívat eh, tedy eh, tak, aby to bylo zakázáno. Já nevím, naší roli asi není tohle, něco zakazovat na základě nějaké zprávy. Myslím, že naší povinností je podívat se na ty vědecké důkazy a chopit se jich takovým způsobem, abychom zajistili samozřejmě i důvěryhodnost do budoucna, aby to byla opravdové studie, opravdová reflexe, opravdový rozhodovací proces. A myslím si, že tady ta námitka to tak nějak podkopává, protože když se podíváme na zprávu IARC, tak tady to není zhodnocení rizika, spíše na expozici a na ty míry, eh, kterým by lidé neměli být vystavováni. Ano, je to určitá analýza, ale není definitivní a myslím si, že je tady špatné, abychom tento proces, protože bychom ho neměli eh, využív, takhle využívat eh, k tomu, abychom si tak nějak podkopávali naši důvěryhodnost jakožto výboru a tento návrh bychom měli zamítnout. Thank you very much. Now... Děkuji, Petr Líze. Ja, vielen Dank. Ähm, ich würde auch... Děkuji. Také máme stinovou zpravodajku oficiálně jako EPP Angelita Telaj. A kdyby to bylo možné, tak bych si přál, aby ona promluvila jako první, prosím. Ano, my tu máme seznam eh, stinových zpravodajů, takže paní Telaj má slovo. Děkuji, pane eh, předsedo. Já jsem sínová zpravodajka EPP. Hodně bylo vyřčeno před řečnicí a e, souhlasím s tím, o čem hovořila. Abychom byli důvěryhodní, musíme vyčkat, až budeme mít veškeré analýzy k dispozici, veškeré závěry EFSI, než přijmeme takovéto stanovisko, které navrhuje zpravodajka. E, zpráva EFSI byla odložena o pár měsíců právě proto, aby mohli eh, zhodnotit eh, výsledky agentury pro výzkum eh, rakoviny a to proto, aby mm, se mohli vyjádřit k tomu, jak pravděpodobný je to kancerogen. To, kdybychom se řídili tím, co říká paní zpravodajka, byli bychom málo důvěryhodní a myslím, že by to mohlo být i úplně kontraproduktivní. každém případě bychom, my se eh, nebudeme v tom řídit názorem paní zpravodajky. Děkuji, pan Poc. Thank you, Chair. Ah, I apparently is... Ano, já zjevně podporuji paní uh, konečnou v těchto uh, výhradách. Na jedné straně můžeme snadno souhlasit s argumenty kolegyně Julie Girling. Já rozumím jejím argumentům a souhlasím, že toto bylo zhodnocováno a hodnoceno již po léta od roku 2012, takže už tu máme poměrné spoždění v jednání. A e, hodnocení, ano, může být určitým způsobem spochybněno, to hodnocení IARC. A je tu celá řada nejasností, také ohledně hodnocení z Německého institutu, který je zodpovědný za eh, to nové hodnocení, protože Německo bylo spravodajskou zemí eh, na radě v tomto případě, to si možná vzpomenete, nikdo neví, eh, kdo je tedy Eh, autorem, jaké výbory eh, se toho úplně jsou, zúčastní. Takže všechno lze velice snadno spochybnit. Takže já eh, podporuji to, co říkala paní Konečná, nejen z těch důvodů, které jsem uvedla, ale bylo by dobré, abychom zabránili DG Sante v dlužování tohoto schválení a to je skoro v případě všech eh, pesticidů, protože se jedná o program od roku 2008, který umožňuje 88 zakázaných pesticidů, poté co se o nich vyjednávalo eh, s průmyslem. A komise eh, Komisi teď hrozí, že dojde k mnoha a mnoha soudním případům. Eh, schvalování již bylo odloženo a mm, tedy ta doba schválení byla prodloužena do roku 2012, potom do roku 2015, což poskytuje průmyslu volný vstup na trh, aniž by museli zajistit, že ten pesticid bude bezpečný. Takže podle mne je zapotřebí vynaložit tlak na DG Sante, aby se tato ilegální praxe zastavila. A já osobně budu podporovat a podpořím tento návrh a to velmi silně. Thank you very much. Now Mr. Pre- Děkuji, pan Precel. Ja, herzlichen Dank. Glyphosat ist um, ein Produkt einer chemischen Reaktion zwischen. Glyphosat je ähm, produktem chemické reakce mezi e, formaldehydem, e, trifloridem v podstatě, a sisu, e, což je kancerogenní látka. A ten produkt glyfozát je pravděpodobně, pravděpodobně kancerogenní, eh, způsobuje rakovinu kůže mimo jiné, rakovinu prsu a další. A eh, je zodpovědný za syntézu estrogenu. To znamená, eh, že tedy postihuje hormonální systém člověka. A když mluvíme o tom, jestli je to prokázáno nebo není, tak bych rád na tomto místě eh, upozornil na to, že eh, neseme odpovědnost také vůči spotřebitelům v tom smyslu, že pokud nemáme jistotu, eh, tak se musíme riziku vyhnout. A to je, toto je vysoké riziko, vysoké ohrožení lidského zdraví Eh, zejména také zdraví nenarozených dětí a kojených dětí, protože v mateřském eh, mléce eh, je také velké riziko mm, právě pro nejmenší děti. A proto si myslím, že nemá smysl toto riziko prostě o půl roku prodloužit. A myslím si, že už dávno eh, jsme toho mohli vědět mnohem více, když bychom, když by tady byla vůle postarat se o větší um, transparentnost um, či více um, faktů. Já to vidím trochu jinak než moje kolegyně paní Gerling. Já si myslím, že když něco je pravděpodobně eh, karcinogenní, tak tomu nám musí stačit na tomto místě. Um, když zjistíme, že ta pravděpodobnost eh, vlastně nakonec nenastala, tak můžeme jednat dál, ale já bych eh, rozhodně eh, podpor, podpořil tuto zprávu a doporučoval bych hlasovat pro ní. Děkuji vám. Děkuji vám a nyní paní Miller. Pane předsedo, děkuji. E, toto e, usnesení tady směšuje dvě věci. Na jedné straně je to technicko, technická právní otázka, zdali komise překročila či nepřekročila své kompetence, když navrhla um, tu registraci prodloužit o šest měsíců pro některé um, fitosanitární prostředky. A potom věcná otázka, e, zdali um, glyfozát um, má či nemá mít prodlouženou registraci právě z důvodu toho, že je nebezpečný pro lidské, pro lidské zdraví. Já si myslím, že komise eh, nejednala podle eh, článku 17 o nařízení o pesticidech eh, z roku 2009 a že to prodloužení o 6 měsíců je nutné k tomu, eh, aby bylo, mohlo být vědecky prokázáno škodlivost či neškodlivost tohoto, eh, této substance. 6 měsíců po deseti letech podle mě není žádné dramatické prodloužení. Víme, že Evropský úřad pro bezpečnost potravin své stanovisko eh, může vydat až koncem října, protože Mezinárodní agentura pro výzkum výzkum rakoviny svou zprávu uveřejnila až v červenci a ta sem má být právě zahrnuta. Čili ten další hodnotící proces na straně členských států a komise bude trvat e, do konce prosince a zřejmě se to nestihne, takže já si myslím, e, že registrace těchto látek by měla být prodloužena do poloviny příštího roku, abychom e, se vyhnuli nepříjemné situaci na trhu. Nejdůležitější otázka otázky pro nového vyhodnocení rizik glyfosátu a rozhodnutí o nové registraci přenechme expertům EFSA a členským státům. E, a pokud, e, protože tyto dvě otázky bychom neměli směšovat, tak já v této formě toto, e, tuto rezoluci nepodpořím. A k mateřskému mléku, které může být zatíženo glyfosátem, neznám žádné miminko, které vypije 3000 litrů mléka denně. Thank you very much. Děkuji vám. A nyní pan Osling. Ja, liebe Kollegin. Děkuji. Takové miminko také neznám, kolegyně, kolegové, ale máme v Německu výzkumy, eh, které prokázaly nález glyfozátu v mateřském mléce a to nemůžeme prostě ignorovat. Je to určitá zátěž pro všechny lidi. Je to důkaz toho, že došlo k zatížení lidí eh, glyfozátem. A teď je otázka, jak se k tomu postavíme. Eh, v posledních letech glyfozát podle mého názoru byl vlastně, bylo o něm tvrzeno, že není vůbec nebezpečný. A musím říct, říci, že eh, v Německu jsme o tom debatovali a to, co bylo nyní předloženo eh, jako eh, hodnocení ze strany BFR, to musím říci, to je otázka. Máme tady různé dopisy čtenářů ve vědeckých časopisech například, já nevím, celý ten postup, tak jak proběhl, si myslím, že je pochybný. A je třeba říci, že doufám, to chci říci zcela otevřeně, doufám, že EFSA provede nyní řádný přeskum. To je moje naděje a e, určitě potřebujeme nejprve data také od VHO, která bohužel zatím nemáme. To je politování hodné, ale nestačí, eh, když mm, máme jenom takové konstatování, že glyfozát by mohl být karcinogenní. My musíme mít jasná data a až je budeme mít, tak z toho vyvodíme důsledky. A ten důsledek samozřejmě může být jasný jedině eh, tehdy, když dojdeme společně k tomu závěru, že se musí udělat nová analýza rizik, že nemůže zůstat tako, na takové úrovni, na jaké je, a pak ta látka musí být stažena z trhu. To je mimo vší pochybnost. Takže eh, nám jako zeleným to vadí, pokud musíme čekat ještě dalších půl roku, ale já bych to asi já bych do toho asi šel, protože mám, protože doufám, že data, která dostaneme eh, na evropské úrovni, povedou, budou taky jednoznačná, že povedou k tomu, že ta látka bude muset být znovu analyzována, znovu vyhodnocena. Nejde jenom o to, že se bavíme o Eh, té účinné látce, ale o tom, že glyfozát, tak jak je používán eh, v zemědělství, má také obrovský vliv na biodiverzitu a to je aspekt, který také nemůžeme nechat úplně mimo zřetel. Eh, to je, mm, jak říkám, doufám, že při novém vyhodnocení že z něj vzejde opravdu jasné konstatování, které eh, naši obavu eh, potvrdí a ta látka potom eh, nedostane další registraci. Děkuji. Děkuji vám a nyní paní Evi. Ehm, Děkuji. Já plně podporuji návrh kolegyně Konečné. Jsem přesvědčena, že je zbytečné čekat, je zbytečné odkládat ještě znovu ten verdikt. Je tu celá řada regionů v Evropě, které se mobilizují, aby aplikovali zákazy. Například v autonomní provincii Bolcano, která se rozhodla, že glyfozát na veřejných prostranství bude zcela zakázán. Že bude zakázán prodej tohoto produktu eh, soukromým spotřebitelům. Máme údaje, možná, že nejsou zcela nespochybnitelné, ale eh, pokud máme i jen pochybnost o tom, zda eh, tato substance může být škodlivá, musíme uvažovat a musíme se zmobilizovat na to, abychom zastavili autorizaci produktu. Já shledávám eh, neuvěřitelným toto vyčkávání. Například Kalifornie nyní diskutuje o tom, že na etiketě by mělo být napsáno pravděpodobně kancerogenní látka. A proto bychom měli informovat občany o tom, s čím se setkávají a co může přinést užívání takovýchto produktů. Mám na mysli Itálii, kde se navyšuje používání eh, fitosanitárních produktů, které mají výjimku a byly prodlouženy Eh, do eh, loňského roku a dál, eh, takže my budeme potřebovat popřemýšlet znovu vůbec na nastavení procesu v našem zemědělství a musíme se zabývat tímto tématem dál a naprosto zakázat glyfozát. Děkuji, paní Dornaro. Merci. Děkuji, paní Dornaro. Děkuji, glyfozát je nebezpečný produkt náš parlament e, e, musí v tomto e, jednat a ovlivnit komisi. Také se hovoří v úvodním ustanovení o tom, z čeho se skládá tento produkt. Má podobné složení jako Agent Orange a jsou tam škodlivé látky a je také možné, že je to kancerogen pravděpodobně a může působit jako endokrinní disruptor. Eh, Proto já eh, navrhuji, aby se tam ještě objevily dva případy. Ale neměli bychom údajně eh, odvádět pozornost o této substance, ale jsem ráda, že tento produkt je nakonec tedy zmíněn v těch úvodních ustanoveních. Mně jde především o to, abychom dosáhli společného dobra a um, máte veškerou podporu pro uh, toto, moje, pro toto usnesení, paní Konečné. Thank you very much. And now Peter Lise. Děkuji vám, není Peter Lise. Děkuji, pane předsedo. Já bych uh, rád se uh, připojil paní eh, Gerling a paní uh, Delay. Máme tady různé vědecké, mm, různá vědecká konstatování a komise eh, tato konstatování chce jaksi eh, sloučit a provést přesnou analýzu. A já si myslím, že to eh, dává smysl a Naslouchal jsem velmi, velmi pečlivě k tomu, co říkal pan Heusling a on to trošičku také naznačil. Když EFSA a komise eh, to udělají pečlivě, tak dojde až k zákazu té látky. Ale já si tedy nejsem jistý, že by se to hm, takhle opravdu odehrálo. Každopádně těch šest měsíců musíme evropským institucím dát, aby mohli provést analýzu. Eh, diskuse o rozhodnutí hm, eh, hm, německého úřadu pro eh, výzkum rizik, který eh, zkoumal eh, tuto látku, je mi známo, ale v případě vědeckých analýz je v celku obvyklé, že Eh, se schromáždí stovky vědeckých příspěvků, které se společně analyzují a tam opravdu spadají i dopisy čtenářů z vědeckých časopisů a to není opravdu dostatečně vědecká báze, podle mě vědecký základ pro takovéto doporučení ale je to prostě jenom jeden, jedna malá částečka té mozaiky, takže já bych to jaksi nepřeceňoval. Eh, tento eh, úřad eh, vydal v posledních letech celou řadu eh, doporučení, z nich potom vzešly opravdu i zákazy, takže BFR tento německý úřad opravdu myslím, že se nesnaží zakrývat nějaká rizika nebo nějak kamuflovat, není ovlivněn průmyslem a není to neseriózní instituce. A pokud paní Evi říká, že potřebujeme úplně nové zemědělství, tak to je velmi principiální debata, kterou sice můžeme tady vést, ale uh, já si myslím, že um, jak si um, neskončí dříve než za tři, za čtyři měsíce. Ale paní Konečná a další si přejí, aby ten zákaz uh, přišel okamžitě v příštím měsíci. A já si myslím, že uh, za, za, během měsíce nebudeme mít v celé Evropě kompletně ekologické zemědělství. Ještě mám otázku k Evropské komisi. Když říkám, že ten spolkový úřad pro eh, výzkum rizik BFR v Německu není známý tím, že by nějakým způsobem eh, ukvapeně um, kamufloval nějaká rizika nebo ukvapeně něco schválil. Eh, tak bych rád upozornil ještě na jedno omezení, které bylo eh, navrženo. Ten glyfozát se velmi často eh, používá v kombinaci s dalšími prostředky pojiva. Jsou to POE taloramíny například, POE taloramín, a tam úřady řekly, že glyfozát v této kon, koncentraci není vlastně tak velkým rizikem, ale tato pojiva, tyto prostředky, eh, které jsou s ním eh, spojovány, tak ty patří na ten negativní seznam. A já bych se chtěl zeptat komise, zdali se uvažuje také o tom, Mm, mm, o těchto látkách, protože to bychom potom měli brát opravdu vážně. Já si myslím, že dnes odpoledne bychom tu rezoluci podpořit neměli, ale každopádně bychom se měli tomu tématu věnovat dohloubky. Měli bychom pozvat experty z BFR, z VHO a z dalších institucí, abychom to proskoumali opravdu dohloubky a pečlivě. Děkuji. Hazekam. Děkuji a nyní paní Hazekam. Děkuji u wel, voorzitter. Uh... Dank u wel, collega's hier in de NV-commissie. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. Já děkuji kolegům z výboru Envy. Glyfozát eh, je sporná látka. Momentálně eh, tento produkt se eh, prodává na základě ale zastaralého nařízení a posouzení z roku 2002. A to je vlastně také, to vychází ještě ze studie z Monsanto. Takže já si myslím, já chápu, že kolegové tady mm, se staví kriticky eh, k mm, výsledkům těchto studií, ale asi bychom eh, měli eh, vlastně kriticky hledět i na studie, jejichž autoři byli činí pro eh, průmysl vyrábějící pesticidy a eh, ty studie byly těmito, tímto průmyslem také eh, financovány. Nezávislé studie se zabývaly dopady glyfozátu na životní prostředí a zdraví. A dnešní rozprava se mi zdá, že ukázala, že většina z přítomných ty studie zná. A mm, v tomto výzkumu také ale e, bylo vyhodnoceno celá řada dalších e, výzkumů a z toho vzešlo, že glyfozát je pravděpodobně e, karcinogenní. Můžeme říci, dobře, tak ono to zas není tak zlé, ale skutečností je, že glyfozát je pravděpodobně karcinogenní a to je prostě špatně. K tomu ještě eh, navíc glyfozát je velmi eh, často používán. 44% eh, obyvatelstva má stopy glyfozátu ve svých tělech. To vzešlo také z vědeckých studií a v mnoha vzorcích vody byl prokázán glyfozát. 55 tisíc vzorků vody, které byly odebrány, měly příliš vysokou koncentraci glykozátu, pravděpodobně karcinogenní. A už dnes je ve vzorcích vody. To jsou výsledky, které prostě už nesmíme tolerovat. Je důležité, aby parlament vyslal jasný signál. A když dovolíte, ještě bych stručně zareagovala na to, co řekl několik z mých předřečníků. Můžeme samozřejmě počkat. Eh, eh, měli bychom hlasovat proti tomuto eh, usnesení, dát komisi více času na důkladnou, důkladné vyhodnocení glyfozátu. Ale komise už měla času dost. Ten návrh usnesení, který je nyní předkládán k hlasování, a pokud jej Eh, zamítneme, tak vyšleme směrem ke komisi špatný signál. Eh, šest měsíců času eh, na přeskum studie a další čas na přeskum studie VHO. Pane předsedo, neměli bychom zapomínat na to, že ty kritické studie, které byly doposud provedeny, po každé vlastně vyvolaly ještě následnou studii z agentury EFSA, a mm, to zase odkládá, zase prodlužuje to e, nové vyhodnocení. Takže já se ptám, jak dlouho bychom měli ještě čekat. Já si myslím, že je důležité, aby občané, e, příroda i životní prostředí byly lépe chráněny nežli průmysl. Proto, to je naším úkolem, proto jsme byli do tohoto parlamentu zvoleni. A že komise potřebuje více času, komise nám to může možná vysvětlit sama, ale my bychom měli mluvit opravdu jasnou řečí a e, měli bychom e, postupovat podle principu e, obezřetnosti, předběžné obezřetnosti a jak nepodpořit další šíření glyfozátu na trhu. Mluvilo se tady také o kombinaci glyfozátu a dalších látek ve vodě, v půdě a kombinovaném účinku eh, s dalšími pesticidy. To jsou takzvané koktejly, které mohou být velice škodlivé. A glyfozát eh, velmi často je používán společně s 2,4-D, což je také potenciálně eh, karcinogenní látka, také endokrinní disruptor a další látka, která se používá mm, k mm, eh, likvidaci listů. To je eh, vlastně, to jsou vždycky takové směsi které se mm, používají eh, často také v USA a už i tam vznikly velké diskuse, takže eh, já mám své pochybnosti o látce 2,4D a ráda bych, aby tato látka se už nepoužívala. Chceme chránit také zvířata, chceme chránit zemědělce, chceme chránit životní prostředí, čili glyfozát a 2,4D už by neměly být v oběhu. Proto bych vás ráda požádala, abyste hlasovali pro tento eh, návrh usnesení, abychom eh, komisi jasně ukázali, že naším zájmem je zdraví lidí eh, i životního prostředí. Děkuji. Děkuji, paní Somer. Děkuji. Já jsem pochopila, že glyfozát je herbicid a ne pesticid, ale já nevím, Um, jak uh, to vidí EFSO a um, Evropská komise, jak to přesně definují. Já bych ráda podpořila ty, kteří uh, jsou takový trošku zdrženlivější a um, já si myslím, že je to jaksi ukvapené, abychom uh, schválili tu dnešní rezoluci. Glyfozát je jeden z našich nejdůležitějších herbicidů které eh, jsou vůbec k dispozici. Ono je to vždycky tak, že ten jed je jedovatý až v určité dávce z prostředků, ani pesticidy, ani herbicidy nejsou zcela neškodné, to je jasné. Eh, kromě motičky se kterou eh, prostě eh, ten plevel vykopáme, ale já samozřejmě důvěřuji s Polkovému mm, institutu pro vyhodnocování rizik. To je úřad, který mm, své studie sestavuje velmi pečlivě a tento úřad není jediným, kdo mm, provádí tato hodnocení. I úřady v Austrálii, Itálii, Brazílie, v USA jsou také stejného názoru, a sice, že glyfozát e, není tak vysoce nebezpečný, jak to tady někteří kolegové a některé kolegyně prezentují. Ano, Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny e, glyfozát označila jako pravděpodobně karcinogenní, ale pokud vím, e, vychází z pokusů na zvířatech a otázka je zase dávky, jakou, jaké dávce byly e, tato, tato zvířata vystavena. E, samozřejmě, co má nějaké účinky na myši, těžko můžeme rovnou přenést i v tom smyslu, že to bude mít takové účinky i na lidi. V této souvislosti tato Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny to takhle jasně neříká, protože mm, jinak by ten prostředek byl okamžitě klasifikován jako karcinogenní a nikoliv jako pravděpodobně karcinogenní. A to se musí ještě dále zkoumat. Proto si myslím, že studie, bychom měli vyčkat na studii EFSA. Jasně je třeba zdůraznit, že glyfozát se na ta pole nestříká v čisté podobě je to jenom přísada eh, určitého herbicidu. Ten herbicid se skládá samozřejmě z mnoha složek a jenom jednou z nich je glyfozát. A já bych to samozřejmě nechtěla nějakým způsobem bagatelizovat, ale chci upozornit na to, že ta látka byla velmi mm, často testována, eh, máme mnoho výsledků eh, testování, EFSA teď přijde s novým vyhodnocením, s přihlédnutím ke všem ehm, eh, existujícím informacím a výsledkům. A pojďme na to prosím počkat, protože pokud by glyfozát, glyfozát byl zakázán, by byl nahrazen jinými prostředky jinými prostředky, které jsou třeba jenom méně proskoumány, o kterých máme jenom méně informací a to bych já osobně považovala za mnohem nebezpečnější. Takže já nám všem radím, pojďme být eh, opatrnější, eh, eh, jed dělá dávka, takže pojďme zůstat u osvědčené praxe a já si umím představit, že glyfozát se dá používat rozumně. Eh, musí se to samozřejmě proskoumat a samozřejmě, eh, jakmile EFSA bude mít hotové své hodnocení a zjistí, že eh, glyfozát je vysoce nebezpečný, tak samozřejmě ten prostředek pak bude stažen z trhu, ale pojďme EFSA dát tu šanci a ne, nevyvolávejme paniku. Pojďme jednat rozumně a moudře a proto já dnes tu zprávu nepodpořím. Thank you very much, Mr. Děkuji, pan Kjoto. Já vám děkuji. Eh, mluvíme o herbicidu glyfosát. Eh, tady myslím, že všichni shodneme na tom, že když se podíváme na jednotlivé mm, příspěvky do diskuze, že všichni potřebujeme více informací, i my eh, v našem výboru Eh, pojďme udělat slyšení, pojďme zorganizovat slyšení, pozvěme experty, odborníky a pojďme se tím zabývat opravdu odborně, abychom vnesli trochu světla do této temnoty. A já bych všechny odpovědné v jednotlivých frakcích požádal o to, abychom dnes odpoledne eh, se mm, jaksi netříštili eh, své síly. Pokud se EFSA zeptá, ehm, pokud EFSA eh, bude potřebovat více času na to, aby analyzovala vědecké studie, které již existují, pak to je jedna věc. Na druhé straně eh, je to už druhý odklad, který eh, tady probíhá. A já si myslím, že mm, to také není příjemné. Takže já teď nevím přesně, abych řekl pravdu, jak by mohl vypadat kompromis. A každopádně Eh, co si musíme zapsat na mm, seznam našich úkolů. Pojďme zorganizovat slyšení na téma glyfozát, pojďme si vyslechnout nejrůznější experty, pojďme diskutovat eh, společně v jednom eh, rámci s veřejností i s vědci o tom, jaké eh, dopady může mít glyfozát. Já osobně si nejsem jistý, eh, která cesta je správná na jedné straně EFSA a Spolkový úřad pro hodnocení rizik na straně druhé, to, tam se opravdu uh, nesmetají rizika pod stůl. A já bych poprosil všechny zúčastněné ze všech frakcí, abychom možná eh, se pokusili najít nějaký kompromis, na kterém se dokážeme shodnout všichni a který ehm, jak si bude představovat nakonec hlas parlamentu. Prostě mm, prohlasovat toto jenom proto, že je to dobrý nápad a že to bude mít většinu 60 na 40, já nevím, možná by bylo dobré sejít se ještě ve skupině stínových zpravodajů a opravdu se nad tím zamyslet. Děkuji. Thank you very much. Uh, děkuji. Pan Florence? Já děkuji. Uh, moratorium pro neonikotiny jsem uh, podepsal protože si myslím, že to je e, produkt velmi složitý. Glyfozát známe od roku 1970, 20 let se o něm vůbec nepochybovalo, pak se začalo pomaličku tu a tam a já si myslím, že je správné, abychom jej dnes ještě jednou přeskoumali, proto bych těch šest měsíců e, podpořil e, ten šestiměsíční odklad. Ale já jsem zemědělec Poku, já si myslím, že těch šest měsíců stejně nebude stačit, protože to je obrovské množství dat a faktů. Kolega Hojsling už to zmínil. A nakonec eh, abychom mm, došli k tomu závěru, že je třeba glyfozát zavárat, za, zakázat, promiňte. Eh, eh, máme tady co dočinění s jedním z největších chemických, chemických závodů, chemických výrobců na světě. Já si myslím, že musíme být velmi dobře připraveni na tuto diskusi. Ta německá agentura, tu samozřejmě znám a musím říci, že Eh, ta fitosanitární prostředky, které byly eh, zakázány eh, v poslední době, tak tato agentura je zařadila mezi neškodné. Takže my tady máme úplně nový přístup k fitosanitárním prostředkům. My se na ně budeme dívat z úplně nové perspektivy a potře- máme tady nové poznatky. Těmi bychom se měli řídit. A ne cílem, jak říkali eh, kolegové od ochránců zvířat, eh, chránit lidi, chránit zvířata. Ne, je to prostě proto, abychom eh, opravdu se byli schopni rozhodnout správně na samém konci toho procesu. Můj podnik potřebuje maximálně 5 až 10 litrů mm, toho produktu Roundup Eh, spotřebuje. Tedy na severním, v severním Německu je spotřeba dvacetinásobná, čili mentalita používání tohoto prostředku. To je to, čím se musíme zabývat. Když si představíte na tom spotřebované množství, tak eh, já si myslím, že u toho bychom možná měli začít. Thank you very much. And now, Děkuji, paní Kalembach. Děkuji. Eh, tady už bylo řečeno mnohé, tak já jenom eh, položím otázku. Eh, pesticid, herbicid, já si myslím, pesticid je nadřazený pojem pro fungicidy, insekticidy a herbicidy, takže já si myslím, že to, co tady bylo řečeno, nebylo špatně. Paní Sumer, já bych na vás ráda navázala, že vy jste říkala, že jed vzniká až od určité dávky, ale bylo tady také řečeno, že je také otázka, že my jak si vůbec nevíme, kolik se toho používáme, nevíme, kolik se nějakými oklikami dostane do lidského těla. Takže e, uživatelská praxe je velmi rozdílná, právě to tady kolega řekl. Myslím, že neexistuje žádný monitoring, který by zjišťoval, kolik se toho nakumulovalo v lidských tělech za eh, celou dobu používání. A to si myslím, že je důležité také. Eh, a v zájmu předběžné opatrnosti bych se ráda vyslovila pro zákaz glyfozátu. Myslím si, že už máme takové znalosti, eh, které opravdu eh, nám naznačují, že to je něco, co by mělo být zakázáno už jen z důvodu opatrnosti a mm, já si myslím, že eh, řádné užívání nebo rozumné užívání také je pojem, který je různě interpretovatelný. Torres. Děkuji, paní Torres. A ver, el problema no... Děkuji. Problémem není to, že by herbicid byl škodlivý vůči zdraví, to je samozřejmě závažný problém. Ani to, že se neustále používá eh, v, při, eh, při pěstování na půdě. Tady otázkou je, co, jak to bude vůči malým zemědělcům a chovatelům. Uh, a vysvětlím to. Ono, tady tyto látky samozřejmě jsou prospěšné pro ty velké společnosti, které se zabývají zejména eh, pěstováním kukuřice a dalších GMO. A nakonec pak ti malí zemědělci mají malou parži, marži, aby pak mohli nějak reagovat na nové vynucené pravidla. No a následek je jasný, jako vždycky. Eh, skoncujete s jakoukoliv schopností našich zemědělcům, producentům, chovatelům, aby mohli tady produkovat eh, vysoce kvalitní produkty, takže místo, abychom obhajovali jejich práci a sociální hodnoty, tak s nimi skoncujeme. Takže já mám jasnou otázku na komisi. konec, na čí straně stojíme? Na straně velkých korporací anebo těch, kteří každodenně pracují s půdou? Grazie. Děkuji. Než předám slovo komisi, musím ještě něco kolegům připomenout. Tímto tématem už jsme se zabývali na schůzi koordinátorů 25. června. A došli jsme tehdy k závěru a rozhodli jsme, o čem jsme rozhodli? Že eh, provedeme výměnu názorů s komisí za účasti VHO a EFSA až budeme mít k dispozici výsledky EFSA. To znamená, to je tedy napsáno v našem zápise. Až to tedy nastane, a doufáme, že ty konečné výsledky studie budeme mít eh, co nejdříve a že pak uspořádáme eh, zasedání, kde EFSA a další Eh, aktéři jako VHO a podobně, eh, se budou eh, moci vyjádřit a vysvětlit svá stanoviska. A nyní bych se chtěl zeptat komise po této diskuzi, jakou má pozici k tomuto tématu. Slovo má paní Salmut Bitešov. Thank you, Mr. Chair. Děkuji, pane předsedo. Ano, já bych se chtěla věnovat těm bodům, které se objevují v návrhu toho usnesení a také k několika věcem, které vstaly z té stávající diskuze. V první řadě mi dovolte, abych zdůraznila, že máme velice striktní rámec pro regulace týkající se rostlinných produktů v EU. Je to jeden z těch nejstriktnějších eh, na světě. A ty postupy, které vyplývají z tohoto uh, Nařízení jsou tedy striktní, ale jsou, řekněme, i robustní a jsou velice komplexní. My tu neprovádíme jenom jedno hodnocení, probíhá několik kroků hodnocení. Začíná to u prvního zhodnocení ze strany členských států, dále veřejné konzultace, také peer review probíhá ze strany dalších států a na závěr eh, jsou tu závěry EFSI, které jsou zveřejněny a to je pouze část toho hodnocení riziku. Poté rizikoví manažeři eh, hovoří o těch závěrech EFSI a činí tedy rozhodnutí o té otázce rizik a takový proces, vzhledem k tomu, jak je komplexní, trvá dlouho. No a to je i případ celé řady těch látek, které jsou pokryty vlastně tady v tomto prováděcím eh, nařízení o prodlužení toho období schválení. Diskuze konkrétně probíhala o glyfosátu a my tu máme několik případů, kdy jsme potřebovali to prodloužení proto, abychom mohli zapojit další dodatečné vědecké poznatky. A my víme, že tyto informace jsou k dispozici a požádali jsme EFSU, aby se na to zaměřila. A samozřejmě bez jakéhokoliv eh, prodlení i právě se zabývala těmi postupy ohledně glyfosátu. Pak to byly další věci, které si zasloužily eh, vyjádření v průběhu veřejných konzultací hned od počátku na úrovni členských států. A samozřejmě ten zájem o tu studii glyfosátu byl obrovský. To znamená, bylo by dobré mít dodatečný čas. Jsme přesvědčeni, že je důležité mít dostatečný čas, abychom mohli provést dobrou hloubkovou analýzu u takové látky, o které, jak jsme si vyslyšeli, vyslechli, je to opravdu velice citlivé téma, musíme postupovat opatrně a chceme provést kvalitní práci. Tady jsem přesvědčena, že opravdu potřebujeme mít všechny dostupné důkazy a mít vše řádně zhodnoceno. A navíc samotná legislativa o těch rostlinných eh, produktech. Tam máme v tom příslušném nařízení ustanovení, které hovoří tedy o tom prodloužení, které jaksi není zapříčiněno žadatelem, tak eh, tam komise může prodloužit ty lhuty a to je právě tento i případ. A co se týče těch eh, dalších kroků, já bych chtěla potvrdit, že očekáváme závěry EFSI, měly by být zveřejněny v půlce listopadu, pak je budeme analyzovat, to znamená proběhne diskuze o těch závěrech na úrovni těch rizikových manažerů, na úrovni příslušného výboru a připravíme tedy um, takovou přeskumovou zprávu plus příslušná opatření a to bude už něco odlišného, než o čem tu hovoříme nyní, tedy výsledkem bude buď schválit nebo neschválit. A chtěla bych tedy potvrdit, že tady o tom prodloužení období schválení nehovoříme o tom schválit či neschválit tu látku, tím si dodáváme pouze tu dodatečnou dobu pro to, abychom mohli řádně vykonat to vyhodnocení. A to konečné rozhodnutí k tomu se přistoupí později. Samozřejmě musíme počkat, až eh, budou zveřejněny závěry EFSI a poté, co ti rizikoví manažeři budou mít čas to prodiskutovat a učinit rozhodnutí. A my tedy očekáváme, že i toto bude trvat několik dalších týdnů to znamená, neočekáváme mít rozhodnutí do konce tohoto roku, bude to spíše na počátku roku 2016. A právě z toho důvodu jsme požádali o to prodloužení toho období schválení. A, a jsem přesvědčena, nebo chtěla bych eh, vás ujistit, eh, že samozřejmě všechny tyto obavy bereme vážně a že se maximálně vynasnažíme, abychom zapracovali všechny dostupné vědecké poznatky, i ty obdržené připomínky, abychom opravdu mohli učinit um, pod informacemi podložené rozhodnocení. Ještě k tomu, co řekl pan Líze o těch talaminech. To je POA, to je zase další látka, ke které máme hodnocení EFSI. Zase eh, víme, že tady dochází k kombinaci dvou produktů a ty závěry EFSI by měly zase eh, být zveřejněny ve stejnou dobu jako závěry o glyfosátu. Takže i v této věci bychom měli dostat další informace v brzké době. Doufám, že toto vše vám objasňuje situaci a děkuji vám za pozornost. Thank you very much for... Děkuji za vaše vysvětlení. Ještě než připomenu lhůty, předám slovo paní Konečné. Předsedo, já už budu stručná na závěr, ale my jsme tady teď od komise reálně slyšeli, že se nebavíme o době šesti měsíců. My se bavíme o dalších možná letech. Takže komise od roku 2012 neudělala vůbec nic a nyní, ve chvíli, kdy my jako evropští poslanci na to upozorněme, a my máme to právo, my jsme voleni těmi lidmi, abychom na to upozorňovali, tak se dovíme, že komise možná další roky opět neudělá vůbec nic. A to je přesně důvod, proč jsme předložili dokument, který dnes leží před vámi a proč vás žádáme o to, abyste jej podpořili. Protože je evidentní nečinnost. Nečinnost Evropské komise, nečinnost EFSI, nečinnost všech, kteří jsou zodpovědní za zdraví našich občanů. Všichni jste mluvili o tom, že existují rizika, které glyfosáty vnášejí do životu, ať už lidí, zvířat, nebo obecně do životního prostředí či do biodiverzity. To znamená, všichni víme, že tady to riziko existuje. A místo toho, abychom se k tomu postavili čelem, přestože chápu velmi silné lobistické tlaky, které v této věci fungují a existují, tak my se schováváme za to, že si necháme dělat další a další studie pro mě, jako pro poslankyni Evropského parlamentu, která je tady s váma pouhý rok, je tohle to nepřijatelné jednání. Já ho nejsem schopná obhájit před svými voliči, nejsem schopná ho obhájit před občany Evropské unie. Protože my všichni o tom riziku víme, ale protože si nejsme úplně jistí, jak by to vlastně mohli brát ti na té druhé straně. Ti, kteří ten glyfosát reálně používají ti, kteří nám ho dávají, všude, kde je to možné, tak radši budeme mlčet a budeme tvrdit, že potřebujeme další workshopy, že potřebujeme další studie, že potřebujeme další a další čas na to, abychom to vyhodnotili. My se nebráníme tomu o tom dále jednat. My se nebráníme tomu o tom uh, spolupracovat s vámi na tom, aby tady proběhly, ať už eh, to budou workshopy nebo semináře nebo cokoliv jiného. Ale my teď stojíme po třech letech, kdy se nic nestalo, opět na startovací čáře. A já bych byla velmi nerada, abychom tady seděli v roce 2018, poslouchali ty samé argumenty, řekli si, že vlastně o nic nejde, protože jsme ještě nestihli vzít ty úplně adekvátní postupy, případně ještě nám to neschválili ty správné organizace a přestože víme, že občané další tři roky byli tomuto vystaveni, tak my přestože jsme mohli, tak jsme nic neudělali. To je důvod toho, proč jsme předložili dokument, který vám dnes předkládáme a o kterém budeme odpoledne hlasovat. Byla bych moc ráda, kdybychom o tom hlasovali v roll call protože si myslím, že občané mají právo vědět, kdo se k ním a jakým způsobem postaví. A eh, já už si nedovedu představit, že bych byla tak nezodpovědná, že si dám další tři roky čas na to, abych přišla na to, co dnes vím. To znamená, že glyfosát je škodlivý, je rakovinotvorný, ohrožuje nás, ohrožuje naše děti a my nejsme schopni proti této věci nic udělat. Děkuji. Děkuji a nyní bych chtěl připomenout časový harmonogram. Hlasování proběhne dnes odpoledne a pokud to usnesení bude přijato, tak v plénu budeme hlasovat na prvním plenárním zasedání v říjnu. A nyní nás čeká další bod našeho pořadu jednání a tím je výměna názoru se zástupci komise ECDC a EFSI o bakterii Campylobacter. Velice dobře víte, že je to jeden z těch důležitých problémů, které máme tady v Evropě. Na počátku tohoto tématu. To byl takový podnět jedné politické skupiny a já bych hned na úvod předal slovo paní André Amon, která je ředitelkou ECDC, abychom si vyslechli její příspěvek. Děkuji, pane předsedo. A dámy a pánové, dobrý den. Já bych vám chtěla poděkovat za to, že jste toto důležité téma dali na pořad jednání, že jste umožnili tuto výměnu názoru. Já bych vám ráda představila několik údajů, které se týkají kampylobakteru. V první řadě bych vám chtěla ukázat tedy něco o tom samotném průběhu. Pokud se tedy nakazíte, kampylobakterem, tak u více než 99% případů si to ani neuvědomíte, protože nebudete eh, pocitovat žádné symptomy. Kolem 6% eh, těch eh, symptomů tak velká většina lidí má průjem. tyto symptomy mohou trvat 2 až 5 dnů, někdy až 10 dní a většinou se to pouze takto vymezuje a není zapotřebí nějaké léčby. U velice mála počtu případů a ještě se tedy vrátím k tomu průjmu, pak tedy dojde k uzdravení bez nějakých dopadů. U velice málo případů ale dochází k komplikacím, eh, které se nazývají reaktivní artritis, což tedy postihuje klouby. A u dalšího malého počtu případů pak eh, může dojít ke Guillain-Barému syndromu, což je taková situace, kdy dochází k paralýze a u malého počtu případů dochází k úmrtí a jaké tedy údaje máme k dispozici. Možná to neuvidíte velice jasně, ale doufám, že budete mít i následně příležitost se k té prezentaci dostat. Vidíme tu určitý trend u té lidské kampylobakteriózy v období 2008 až 2014. Ta data z roku 2014 zatím eh, ještě se analyzují v členských státech takže v průběhu tohoto období jsme zaznamenali více než 200 tisíc případů, těch nahlášených případů v EU. A je tu jasná sezónnost. Nejvíce případů k těm dochází mezi červnem a srpnem. Máme málo informací o hospitalizaci z důvodu této nákazy. Jen u 30 pardon, u 13% případů došlo k hospitalizaci, to znamená e, nějakých 12 tisíc případů ročně. E, z roku 2013 56 úmrtí a co se týče těch předběžných údajů za rok 2014, víme, že došlo e, k desetiprocentnímu navýšení ve srovnání s předchozím rokem. To znamená, že jaksi tu ten problém nebyl vyřešen. A pokud se zaměříme na věkové skupiny, tak tady zase vidíte, že e, ta nejpostižnější skupina to jsou děti od narození do pěti let. Ať je to tedy z toho důvodu, že jsou nejvíce postižení, anebo je to proto, že prostě rodiče eh, u těch malých dětí, pokud mají eh, průjem, tak eh, je většinou pravděpodobné, že půjdou k lékaři a lékař tedy odebírá vzorek a dochází k diagnóze, to ale nevíme. Nicméně předpokládáme, že v průběhu roku ta praxe byla konstantní, ale prostě vidíme, že v roce 2014 tam opravdu dochází k navýšení případu. A z toho, co víme, tedy z těch nahlašování, z, těch, z toho povinného reportingu členských států, jste asi slyšeli, že zejména e, pro ta průjmová onemocnění, e, že tady je taková určitá proporce, která je nám ještě neznámá a já bych to chtěla eh, doložit těmi studiemi, které to podložily. Takže prostě u všech infekcí 99% eh, jsou asymptomatické a odhadujeme, že 0,8 eh, infekcí postihne jednoho člověka za jeden rok. Nicméně, jak jsem předeslala, 99% lidí si to ani neuvědomí, že byli nakaženi. Pak z těch eh, symptomatických eh, infekcí se odhazuje, že nějakých 2,4 milionů ročně. ale nechci, abyste se tak nějak nafixovali na ta čísla, protože ono to hodně závisí na odhadech, ty, ty určité předpoklady je to založeno na, te, na těch odhadech i u těch, eh, u těch eh, symptomatických případů. Tam třeba EFSA odhaduje, že je to nějakých 9 milionů případů ročně. No a co se týče zdravotní péče, zase tady nevíme, víme, že bylo několik méně případů, kdy došlo k hospitalizaci, někteří lidé se vydali i k lékaři, nicméně máme opravdu málo dostupných informací. No ale z těch nahlášených tedy případů například z roku 2000 to bylo nějakých 34 tisíc případů někdy ke konci roku 2014, to znamená hodně těch případů je prostě podhodnocených. A ECDC se vlastně dohodlo, že budu hovořit také i o té antromikrobiální eh, rezistenci a já jsem tedy zvolila a hovořit o tom jednom případě, kde ta rezistence je vyšší, to, vyšší, to je antibiotikum nazvané ciprofloxacin. Jedna z těch nejčastěji diagnozovaných skupin druhu Campylobacterius je ta Campylobacteria jejuni a coli, tam je nějakých 54,6 případů ta modrá část je, eh, jsou případy rezistence u lidí, ta oranžová to je rezistence u kuřat, brojlerů a vidíte, že ty poměry jsou víceméně stejné. Nicméně i u ciprofloxacinu ta rezistence je poměrně vysoká, nicméně u kampylobakteru ta úroveň tedy té rezistence například na eh, vícerým léčivým přípravkům je poměrně nízká. Takže když to zhrnu, zaznamenáváme tady navyšující eh, tendenci každoročně eh, se nahlásí jen nějakých 200 tisíc případů, což je jenom, řekněme, takový ten vrcholek ledovce. Odhaduje se, že každoročně je to nějakých 2,4 milionu případů těch symptomatických ročně a odhaduje se, že více než 420 milionů infekcí každoročně, když tam zahrneme i ty asymptomatické. A ovšem jsou to všechno prostě takové ty odhady a příslušné dotazníky, které jsme um, rozesílali. Dále chci zmínit ještě, že existuje vysoká odolnost na ty antibiotika, No a čím my se zabýváme? Nyní provádíme studii, která se e, zabývá také tím spojením s antiacidy, e, což je takové to zakyselení žaludku a příslušné dopady, jako by to mohlo mít v tom napojení na kampylobakter. Nicméně zatím se tedy ještě neprokazuje, že by tady mohly být nějaké ty e, vztahy jako uh, E, příčina a dopady, pouze se chceme tedy zabývat příslušnou analýzou, abychom věděli, že je tu nějaký vztah. A pak dále velice úzce spolupracujeme v této věci i s ESO, abychom tedy byli úspěšní, co se týče kontroly těchto patogenů. Nikdo z nás nemůže postupovat osamoceně, musíme se prostě v tomto boji spojit. Děkuji vám za pozornost. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Předám slovo paní Winnie Nessens, která je vědeckou pracovnicí z Biocontam FSI. Děkuji vám, pane předsedo. Za EFSU vám představím výskyt kampylobakterů eh, v výrobě kuřat, konkrétně tedy u těch kuřat, která se chovají na produkci masa. A pak propojím současnost kampylobaktera eh, s schovem kuřat a případy výskytu kampylobaktera mezi lidmi a pak schrnu svůj projev. Campylobacter se množí v gastrointestinálním traktu zvířat, jako jsou kuřata, aniž by působily jakékoliv symptomy. Výskyt kampylobakteru eh, mezi kuřaty vyplývá mé studii ze dvou zdrojů. To je eh, z harmonizovaného přehledu z roku 2008 vypracovaného EFSO, který ukazuje, že 7 z 10 dávek eh, kuřat obsahuje kampylobakter eh, ve střevech kuřat. A na jatkách se došlo k tomu, že tři ze čtyř eh, opracovaných kuřecích těl jsou stižená kampylobakterem. Jsou to určité rozdíly mezi členskými státy. Dvě třetiny izolovaných případů bylo identifikováno jako C. jejuny a jedna třetina byla C. coli. Nedávný zdroj informace vyplývá z roku 2013 z evropských údajů a ten ukazuje, že 20 kuřat mělo pozitivní výsledek na Campylobacter. Nebylo tedy používáno harmonizované eh, sbírání poznatků, takže to musíme, musíme to interpretovat opatrně, tento výsledek. Jak jsem vysvětlila, tedy Ehm, tyto údaje určitým způsobem souvisí s nákazou lidí. V jaké situaci při ehm, zacházení s těmito kuřaty anebo jich eh, s mm, konzumací? A e, to ehm, můžeme tedy při 20-30% případů u lidí. E, z 50-80% případů lze tuto nákazu přisoudit Eh, kuřatům jako eh, takovým, eh, například z nakažené vody a podobně. Docházelo k určitým infekcím, u kterých známe zdroj. V roce 2013 došlo k 32 silným důkazům, že došlo k infekci kampylobakterem v Evropské unii. Kuřecí maso bylo zdrojem v polovině z těchto případů, které byly mm, zásadně zdokumentovány obecně se u těch ostatních eh, jednalo o nakažení z drubežího masa. Eh, při inspekci kořecího masa nebo drubežího masa se zjistilo, že Campylobacter je, má velký význam pro nákazu lidí a EFSA doporučuje modernizování inspekce, aby vznikl eh, tedy celkový systém zajištění, že Drubeží maso bude tedy prosté kampylobakteru a to jak na farmě, tak na jatkách, aby se prováděly tyto inspekce a byly identifikovány určité eh, druhy hygienického zacházení a cíle eh, u výrobního řetězce můžeme využít určitá opatření, a to jak na farmách, tak na jatkách. Na farmách se jedná o striktní implementaci eh, biologické bezpečnosti, abychom předešli infekci na, eh, eh, v rámci celých těch hm, hejn. Ale těžko se toho dosahuje Mouchy mohou přenášet kampylobakter, proto je zapotřebí například instalovat sítě proti hmyzu. A toto opatření lze tedy společně s tou eh, biobezpečností eh, uplatnit, aby se snížilo nebezpečí nákazy kampylobakterem. Eh, například se mm, může také snížit věk poražených kuřat na 28 dní, která není jsou poražena například ve 40 dnech a e, také e, snížení e, populace. Na jatkách je zapotřebí striktně implementovat hygienická opatření. Lze také přímo dotečná opatření, například Eh, ozaření nebo vaření nebo, kuřecího nebo drubežího masa a také jeho zmražení na 2-3 týdny. To snižuje riziko. A eh, také eh, lze snižovat obsah kampylobaktera ve vnitřnostech drůbeži tímto způsobem současné době nejsou autorizovány žádné chemické e, substance zaměřené na dekontaminaci drůbeže. Hovořilo se o peroxy peroxidových kyselinách a o dalších látkách této souvislosti na EFSE. Jak e, je možné čelit těmto rizikům a zvládat je? Zaměřili jsme se na určité cíle v primární produkci a na implementaci mikrobiologických kritérií na jatkách. Jak už jsem se zmínila, 7 z 10 dávek eh, vzorků kuřat eh, byly skladány pozitivní co do výskytu kampylobakteru a jaký dopad to může mít eh, na zdraví lidí. Je zapotřebí, abychom snižovali toto vystavení lidí Kdyby se nám podařilo snížit tedy o 5 tento výskyt u drůbeže, eh, došlo by k 90% snížení eh, rizika u lidí. 5% eh, cíl je tedy ehm, obrovsky výhodný. Tyto cíle ale byly shledány nerealistickými pro hejna, která jsou chována venku anebo mají přístup na venkovní prostory. Je zapotřebí také správně zacházet s opracovanými eh, kuřecími těly. Stanovení limitů eh, mikrobiologických kritérií může být velice užitečné. Uvedu dva příklady. Například, kdyby všechny dávky, které jsou prodávány jako Eh, čerstvé maso by obsahovalo jen tisíc mm, částek eh, jednotek eh, Campylobacter na gram, tak by se snížilo nebezpečí nákazy pro člověka o víc než 50 Ale by se mohlo dojít k zamrazení a pak by to ale nemohlo být prodáno jako čerstvé maso. Kdybychom dosáhli eh, snížení eh, výskytu kampylobakteria na, na 500 CFU na gram, eh, tak by se zdravotní riziko u člověka snížilo o více než 90 Ale 35 by neplnilo tyto podmínky. Pan Vanik má slovo. Thank you, Mr. Chairman, and, uh... Děkuji, pane předsedo, a dobrý den vám všem. Já bych chtěl v první řadě poděkovat vašemu výboru, že dalo tento bod na pořad jednání k projednání a že umožníte komisi, aby vyjádřila své stanovisko a možné cesty vpřed, tedy jak se vypořádat s tímto závažným rizikem kampylobakteru. Já bych v první řadě chtěl připomenout, také i za naš, pro našeho komisaře je kampylobakter velkou prioritou, ostatně už to u mnoha příležitosti jste si zaznamenali i vy zde v Evropském parlamentu. V první řadě chci říci, že obě prezentace byly velice jasné. Já chci poděkovat FC i ECDC. Máme tu tedy zprávu, eh, ze které vyplývá, že máme hodně údají o té prevalenci tedy kampylobakterie, která postihuje eh, nebo se přenáší eh, z drůbeže a jiných druhů zvířat na člověka. První stanovisko tady to tu zmínilo, to propojení rizik, že tedy kampylobakterie eh, hlavním rizikem spolu se salmonelou, co se týče tedy nakažení masa eh, drůbežího. Ještě chci zmínit tedy to nedávné stanovisko EFSI a to napojení na bezpečnost a účinnost eh, peroxidu a jiných látek eh, při zpracování. To znamená, myslím, že tu máme podstatný eh, vědecký podklad. Nicméně komise také eh, byla požádána o přínosové nákladové vyjádření. A my jsme se v tomto zaměřili tedy na všechna ta opatření, na dopady a toho tedy, eh, jak to dopadne, když zapojíme všechna ta možná preventivní opatření. To znamená, máme tu tedy opravdu podložené eh, vědecké údaje, máme eh, ze strany EFSI, pak komise provedla tady tu nákladovou analýzu a pak jsme se tady také zaměřili i na členské stády, ta, to jednání s nimi probíhá dnes ve stejnou dobu, kdy jednám tady s vámi a máme tu takový návrh balíčku se třemi opatřeními. Takže tu máme první kritérium zpracování a hygiena. To se týká zejména těch jatek, to znamená, pokud tam dochází k navýšení určité hodnoty u těch opracovaných těl, když to překročí určitou hodnoty, tak jatka musí přistoupit k kterým nápravným eh, krokům, to znamená, musí provést čistotu, zastavit produkci a, a tedy zaměřit se na to, kde je třeba tedy eh, přistoupit k těm nápravným krokům. To je tedy ten první krok, první opatření z toho balíčku, který chceme prodiskutovat a odsouhlasit s členskými státy a všemi zúčastněnými stranami. Za druhé, samozřejmě to kritérium eh, zpracování a hygiena, to už existuje i u jiných druhů. Eh, s tím máme již zkušenost, ale samozřejmě tady je důležitá kontrola z příslušných orgánů, co se týče tedy opravdového provádění těchto kritérium. Je třeba hovořit tedy o té hladině, o, o tom limitu, to je třeba projednat, pak je tře- zapotřebí také odebírat vzorky, a zjistit tedy, zda to tedy odpovídá těm kritériím a pak také prověřovat v případě, že dochází k překročení těch hodnot a těch kritérií, takže opravdu došlo k nápravným krokům ze strany těch jatek a zajistit tedy, že Jatka přistoupila k těm příslušným krokům, co se týče e i té nápravy. No a pak poslední bod, který bychom chtěli zapojit do tohoto balíčku, zaměřit se na možné využívání peroxid astek acidu na to, aby se dekontaminovala ta opravená těla. Tady zase té nakladové analýzy vyplynulo, že by to mohlo být eh, pozitivní, co se týče výsledků, aby byly tedy eh, finančně i efektivní, nicméně je třeba to sloučit i s těmi ostatními kritérii, to znamená ta kritéria pro zpracování a hygienu, pak ty příslušné kontroly a prověřování, zda dochází k plnění těchto kroků abychom měli jasné tedy informace, jak eh, to funguje na úrovni každých těch jatek, no a pak tedy za určitých okolností umožnit právě eh, umož, u, užití toho peroxid astek acidu, eh, což vyplynulo tedy z toho stanoviska EFSI, že je to tedy vhodná látka pro nápravu. Takže abych to uzavřel, komise si opravdu bere hodně k srdci. Ta rizika, ta data eh, jsou poměrně jasná a je tu tedy i eh, určitá tendence na vyšení případů. Je třeba tedy toto vyřešit, přistoupit k nějakým krokům a proto eh, velice potřebujeme hovořit jak s vámi, tak tedy i a na jiném místě s členskými státy, abychom schválili ten balíček, abychom měla odsouhlasená ta kritéria, zpracování hygiena, aby docházelo k řádným kontrolám, které prověří, zda se plní všechny ty nezbytné kroky a pravidla. A pak v neposlední řadě to třetí kritérium eh, použití toho perostek a stek acidu eh, pro dekontaminaci těch eh, opracovaných těl abychom zajistili, že se sníží ta nákaza u lidí tímto kampylobakterem. Děkuji. Thank you very much. Já vám děkuji a nyní můžeme zahájit rozpravu a dám slovo paní Grostet. Merci beaucoup, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. To, co jsme doposud vyslechli, je velice zajímavé a také velmi znepokojivé. A je tedy nezbytné, abychom se tímto problémem zabývali. Ve sdělení, které nám bylo poskytnuto, se dobře zdůrazňuje pojítko mezi kampylobakterem a rezistencí eh, proti, bak, ba, eh, proti antibiotikům, zejména fluorokinu. A je zapotřebí toto poznamenat, protože to má eh, to má určitý dopad, protože to znamená, že u závažných infekcí u člověka pak nemáme důležitý prostředek na boj proti mikrobiálním infekcím při revizi nového nařízení u veterinárních léčiv musíme mít toto na paměti. Protože otázka rezistence eh, vůči antibiotikum je tu zásadní. Na základě doporučení Komise eh, Evropské agentury pro léčiva to potřebujeme mít seznam antibiotik, která jsou kritická, kriticky významná pro eh, lidskou léčbu. A může toto tedy také umožnit abychom vyřešili celý tento e, problém e, při boji proti bakterii? A nebo jaké nám můžete dát doporučení v tomto smyslu? Thank you very much. Děkuji. Sarko. Děkuji vám, pane předsedo. My jsme z eh, prezentací jasně viděli, že tato bakterie eh, způsobuje eh, velké množství onemocnění do roka. V mnoha případech je to tak, že její projevy jsou jenom přechodné, ale jsou nepříjemné, a, ale mm, za pár dní je po všem. Ale v některých případech to vede ke komplikacím, které mohou mít e, dopady na nervový systém a náklady na veřejné zdraví Eh, jsou kolem 2,4 miliard ročně. A eh, to je opravdu velký problém pro zdravotní systémy a také velmi důležitý ekonomický problém. A my jsme už viděli, že kampylobakter eh, téměř v 90% všech mm, zvířecích, zvířecích vzorků byl nalezen a to zřejmě bude i stoupat. Takže Mohli bychom ale eh, v rámci zpracování ušetřit miliardy eur a zabránit přenosu na člověka. Já se tedy ptám komise, zdali předpokládá, že eh, nárůst počtu onemocnění eh, vychází vlastně z nedostatečných předpisů nebo z nedostatečného provádění těchto předpisů. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Paní Gerling. Děkuji vám. Eh, také mohu potvrdit, že kampylobakter je závažná věc po infekci, to je dost strašná věc. A můj otec to měl v poměrně vysokém věku a, a nic nepřeženu, pokud prohlásím, že to bylo životohrožující, Potřebujeme o tomto skutečně seriózně přemýšlet a zvažovat to vážně s na rezistenci proti antibiotikům, protože je tu eh, spousta důkazů o tom, že silné užívání antibiotik na eh, řešení zažívacích eh, problémů. Tady je. A eh, já jsem přesvědčena, že dobré zažívání je důležité pro naše celkové zdraví. Proto celou tuto věc musíme brát velice vážně. Ráda bych položila několik otázek. Nebylo mi jasné, zda v současné době to jsou nějaká kritéria, která se uplatňují pro hygienické postupy. Tady se hovořilo o nějakých doporučeních. Znamená to, že tím se něco nahrazuje, nebo jsme v takové situaci, kdy nemáme co nahrazovat? Myslím, že na to se ptala i paní Sarbu. Také bych se chtěla zeptat vzhledem k těm e, třem aspektům. E, zda můžou e, konkrétněji Eh, se zmínit o chlazení, o rychlém schlazení masa, tak aby kampylobakter byl inefektivní. To by znamenalo, že že z technického hlediska by ten produkt se stal zmraženým produktem. Eh, pak se ovšem jedná o to, jak správně nadefinujeme zmrazené potraviny. Pokud by to bylo eh, ve prospěch zdraví, tak bychom tu definici mohlo, mohli změnit. Pokud by například zmražení povrchu nebo zamrazení povrchu masa eh, drubežího mohlo dosáhnout 90% snížení výskytu kampylobakteru nebo nákaz, tak bychom mohli přemýšlet o tom, jak definovat čerstvé a zmražené drubeží maso. Také bych se ráda zeptala, proč se nezaměřovali například na částečnou depopulaci těch chovů. Já jsem byla na různých farmách kuřecích. Samozřejmě vypadá to jako pohled farmářů, já to přijímám. Je to ale praktický pohled a to je zapotřebí mít na paměti. Částečná depopulace je zodpovědná za Eh, velký nárůst eh, kampylobakterií. Možná bychom měli jinak eh, mnohem menší problémy s kampylobakterem. Thank you very much. Now, Kone... Děkuji, paní Konečná. Budu mít pouze velmi stručný dotaz. Řada těch věcí tady již byla řečena, ale uh, slyšeli jsme, že pacienti takto nakažení mohou mít mírné, ale i velmi těžké onemocnění. Uh, Průměrná doba té nemoci se z většiny případů, nebo je v většině případů od dvou do deseti dnů, ale paní ředitelka ECDC tady zmínila, že existují i určité dlouhodobé následky. A já bych se chtěla zeptat, zda je prokazatelně dáno, eh, jak často nastávají tyto dlouhodobé následky a jakým způsobem eh, pomáhat například i členským státům v té osvětě a v tom, aby k ním nedocházelo. A protože se tady eh, zmiňovaly ty šílené finanční prostředky, které vynakládáme, možná také díky tomu, že sami neumíme udělat některá opatření, tak zda eh, je možné udělat nějaký krok či posun v tom, aby nedocházelo k tomuto dalšímu šíření, případně k tomu, aby eh, se omezil počet těch nákaz. Děkuji. Thank you. Now, Mr. Stice. Děkuji, pan Stajs. Voorzitter, ik, eh, ik wil de vertegenwoordigers van de commissie van Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl zástupce, eh, zástupcům komise a EFSI poděkovat eh, za tyto podrobné analýzy, podrobné prezentace ke kampylobakteru. Je jasné, že se jedná opravdu o závažnou věc. A já bych rád jenom stručně zareagoval na to, co říkal pan Fe, van Dijk. On popisoval plán, který navrhuje nyní komise e, ve třech krocích. Jednak e, jsou to hygienická kritéria, potom je to e, kontrola příslušných orgánů a potom zahájení debaty o využití peroxidových kyselin nebo perkyselin. A na omývání drůbeže po porážce. Eh, ale to je debata, která přeci ne, není někde ve váku. Eh, Spojené státy to byly, kdo vyzval Evropskou unii, aby eh, vlastně umožnila omývání kuřecích, kuřecích těl kyselinou nebo perkyselinou. Já mám pocit, že to byl i tlak ze strany USA na Evropskou unii, aby eh, vůbec se o tom začalo debatovat eh, a aby se ten postup začal používat v Evropské unii. Já si myslím, Eh, že to také souvisí trochu s dohodou o volném obchodu mezi Evropskou unii a Spojenými státy. Na druhé straně ale také víme, eh, to ukazuje každá mm, anketa mezi spotřebiteli, že spotřebitelé, pokud jde o eh, takovou to dekontaminaci nebo oplachování kuřecího masa, že spotřebitelé vůbec nejsou pro. Eh, zazněly tady argumenty pro zahájení této debaty eh, s odvoláním na eh, posudek agentury EFSA a také na analýzu účinků a nákladu ale takováto metoda eh, podle názoru komise tedy zdá se má určité výhody. Ovšem nezaznělo tady vůbec nic o postoji spotřebitelů a to mě trošku znepokojuje. Proto bych rád zástupce komise požádal, aby mě eh, sdělili, zdali mohou potvrdit to, že zahájení této debaty o používání eh, perkyselin pro Eh, oplachování eh, drůbežího masa nebo drůbeže, zdali to mimo jiné také vychází z určitého tlaku nebo z určité výzvy Spojených států, aby eh, tato metoda byla u nás povolena. A druhá otázka, jak se stavíte k většinovým hlasům spotřebitelů, kteří to nechtějí. Děkuji. Pan Pedicini. Děkuji vám, pane předsedo. Budu velmi stručný. Vyslechli jsme se a slyšeli jsme, že ECDC a EFSA eh, sledují výskyt kampylobakteria u zvířat a lidí a některé organizace se snaží snižovat riziko infekce, které může být velice eh, závažné vzhledem k rezistenci vůči antibiotikum. A já se ptám, hledáte nějakou alternativní metodu, která by byla účinná proti infekci eh, kampylobakteria, aniž by se využívaly antibiotika? Za druhé, podle nedávné studie maso. Psi eh, mohou také přenášet kampylobakter. Přemýšlíte také o, nebo studujete eh, přenos eh, kampylobaktera přes domácí zvířata? Děkuji, paní Dornáno. Děkuji. Já bych chtěla připomenout, že industriální chov nesmírně napomáhá eh, expozici člověka kampylobakteru. Naše konzumní eh, způsoby eh, nás tímto ohrožují. Komise předpokládá, že by zde mohly být dodatečné kontroly ohledně produktů z kuřat v rámci EU Volný pohyb zboží navyšuje eh, možnost kontaminace. Je zapotřebí bdít nad našimi produkty. To považuji za zásadní. EFSA upřesňuje v jednom ze svých sdělení, že opatření před eh, eh, zabitím zvířete jsou nezbytné ke snížení rizika. Takže jaká opatření to konkrétně jsou? Americký úřad pro ochranu e, zdraví a pr- hovoří o tom, že na jatkách se napomáhá přenosu kampylobaktera a dalších tedy infekcí e, ze zažívacího systému zvířat e, do masa a na povrch. Můžete nám o tom říci něco více vy? Děkuji, paní Šaldemos. Tady. Jamen, øh, det er jo helt klart, at, at øh, vi skal agere hurtigt. Øh, det tror jeg ikke, der er nogen her, der er uenige om. Samozřejmě musíme zareagovat rychle. Myslím si, že o tom nikdo nepochybuje. Pro ty, kteří jsou nakaženi, je to opravdu mnoho útrap, mají s tím i výdaje, kupují si léky a pro naše zdravotní systémy to uh, vede k navýšení toho rizika rezistence. Samozřejmě musíme s tím něco udělat. A nyní musím říci, že jsem poměrně skeptická, co se týče toho, že bychom měli chemicky omývat drůbež. Myslím si, že bychom měli něco udělat spíše u zdroje, měli bychom se pokusit zabraňovat bakteriím, aby se dostali do těl drůbeže, než je chemicky odstraňovat. A mám dvě otázky. Ta první ano, bylo tu řečeno, že máme mnoho údajů, ale jaksi nebyla, nebyly harmonizovány, takže bychom s nimi měli opatrně vynakládat. No a pak zároveň komise říká, že máme hodně dát, ale tak nějak mi to není jasné. Myslím si, že bychom asi potřebovali lepší pravidla pro to, jak by měly členské státy provádět reporting, aby ty údaje byly srovnatelné. No a co se týče dovážené drůbeže, v tuto chvíli hodně hovoříme o naší produkci, ale my drůbež hodně také dovážíme z třetích zemí. A jaká je situace v těchto případech? Komise hovoří o produkci v Evropě, ale jak můžeme zajistit, že maso, které k nám přichází ze zemí mimo Evropu, bude také řádně o, s ním vynakládáno? Děkuji, pan Eck. Äh, Děkuji, pane předsedo. Já bych hned na úvod rád řekl, že já osobně eh, eh, se v mé, ve své rodině zažil mnoho utrpení kvůli multirezistentním bakteriím. Můj nevlastní otec na to zemřel za velké utrpení. My se stále více stravujeme, stále více spotřebováváme Eh, masitých produktů a tím více jsme konfrontováni s těmito mikroby. Eh, eh, otázka zní vyřešit ten problém hned u kořene a snížit, snížit vlastně zamoření už v v, ve fázi produkce. Je jasné, že chov zvířat a používání antibiotik eh, k ozdravění eh, chovů je možná tím problémem. Eh, nebylo by nejlepší prostě snížit snížit prostě množství nebo snížit velikost těch chovů a tím prostě přirozenou cestou čelit šíření této nákazy. Děkuji. Prima di... Děkuji. Než předám slovo komisi, a ECDC, tedy EFSA, komisi a ECDC, e bych chtěl ještě přidat jednu otázku. Infekce na základě údajů, které nám byly předloženy, jak vidíme, e, ukazuje e, dosti složitou závažnou situaci. A proto je zjevné, že potřebujeme komplexní strategii, která bude umožňovat na Eh, snižovat eh, výskyt bakterie jak eh, na farmách, tak při, jatka, při jatečním zpracování a při dopravě až ke spotřebiteli. Pokud nemůžeme tedy anulovat už toto riziko pro spotřebitele jako takové. Například při balení Mohly by se využívat například nové formy balení, které by mohly vytvořit hostilní prostředí pro ty bakterie. Tak, aby i v této fázi bylo možné přispět ke snížení množení bakterií a ještě lépe takto zajistit dobrou kvalitu výrobku, kterou spotřebitel kupuje. Předám slovo ECDC, potom EFSA a na závěr komisi. ECDC má slovo. Yes, thank you, uh, and thank you. Děkuji a také chci poděkovat za všechny dotazy. Mm, možná zazněly více na komisi a na EFSU, ale eh, ráda bych se chopila toho, co řekla paní Konečná, tedy frekvence těch potíží a komplikaci. Eh, takže z, z takových akademických zdrojů jsme došli také k závěru, že ta eh, artritida, k té dochází u 1,7 případů. Samozřejmě, že čím více případů eh, bude, tím častější jsou právě tyto symptomy. A většina pacientů právě s touto kloubní inflamací, tak eh, ti se většinou z toho dostanou, řekněme po půl roce, jsou v pořádku. A co se týče toho syndromu, to je ještě více zřídkavější, nějakých, řekněme, 0,09 případů. Opravdu je to malý počet. A je to asi přibližně 17 pacientů má pouze eh, takové mírné průběhy a ten zbytek těch 83, tam jsou závažnější problémy. U nich asi 4% umírají, 17 až 31% pak může trpět eh, trvalými eh, trvalým postižením, takovými následky, takže ten Guillain-Barré syndrom, eh, u něj taky se velká většina pacientů eh, uzdraví. A pak ještě problém té eh, antimikrobiální rezistence. Tady chci říci, že velká většina případů kampylobakteru nevyžaduje léčbu. Nicméně v malém počtu případů ta bakterie se může dostat do um, také do močového měchýře, dostat se do krevního oběhu a pokud se dostane právě do krevního oběhu, tak tam to může vést opravdu k komplikacím. Děkuji. Thank you very much. Now, EFSA. Děkuji a nyní zástupce EFSI. Yes, thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěla říci, že co se týče eh, udělení těch zdrojů, tady je opravdu důležité mít dostatečná eh, data. A co se týče tedy těch domácích mazličků, tak těmi jsme se konkrétně nějak nezabývali. A ne jen ten Campylobacter není způsoben jenom kuřaty, brojlery, ale může být přenášen také hovězím, jehněčím a vepřovým masem. A ještě jsem chtěla dodat, že ten důvod, proč tady zaznamenáváme větší eh, počty případů u drůbeže, je také tím zpracováním na jatkách, eh, zpracovacím procesem u drůbeže, protože tam dochází k takové rozsáhlejší kontaminaci a poté dojde tedy ke kontaminaci těch opracovaných těl, tak ta kampylobakter přežije i v tom chladícím procesu skladování, i v tom eh, maloobchodním eh, eh, článku a původy byl tedy v těch jatkách. A co se týče harmonizace údajů, tady to jsem schválně dala na ten slide, protože ten, ty údaje eh, byly, řekněme, harmonizovány z toho našeho průzkumu BLS. A v podstatě vše probíhalo stejným způsobem, bylo to harmonizováno, nicméně v případu monitorizace těch údajů už tomu tak není. A já jsem se zaměřila na data za stejný rok. Z toho našeho průzkumu to bylo za rok 2008 a tam asi 30 masa bylo nakaženo, takže opravdu je důležité také i to, jak se odebírají ty samotné vzorky. Ještě k tomu můžu dodat, že ta eh, monitorování údajů, tady je důležité se podívat také na to, jak členské státy ty údaje zasílají, protože zase jsou velké rozdíly mezi jednotlivými státy. Pak eh, pokud jeden členský stát poskytne hodně údajů a my z toho pak uděláme nějaký průměr, tak to asi není ten nejlepší způsob pro vytváření nějakých odhadů. Děkuji. Děkuji, nyní komise. Thank you. Um... Děkuji. E, možná, že nebudu postupovat ve stejném pořadí. Myslím, že co se týče toho zpracování přibalení a dekontaminace e, peroxidovou kyselinou, ukazuje na to, že když jsme my na komisi vždy hovořili o dekontaminaci, tak jsme hovořili o tom, že nelze tímto ale um, nahradit hygienické postupy. Takže ano, tato možnost tu je, lze provést takovouto autorizaci, je to součást balíčku a my se chceme ale také zaměřovat na hygienu, na hygienické podmínky. Protože dekontaminace nemůže um, převládnout nad hygienickými podmínkami. Chtěl bych ještě vyjasnit, že ohledně drůbeže už máme hygienické postupy, nechceme je nahradit, ale něco k ním dodat. Ohledně kampylobaktera chceme mít lepší monitorování a kontrolovat toto riziko. A tyto e, různé bakterie také jednají různým způsobem, chovají se různým způsobem proto je dobré mít eh, více těchto opatření a nenahrazovat jedno opatření druhým. Také zde byl dotaz na nedostatečnou implementaci. V členských státech probíhají různé činnosti, které jsou vedené eh, kom, kompetentními orgány a průmyslem jako takovým. Vidíme, že údaje, které máme k dispozici, že situace nevede tedy k nějakému snížení e, výskytu kampylobakterie, je tedy zapotřebí, abychom měli harmonizovaná pravidla v EU, abychom tedy díky tomu pak e, lépe redukovali sníž, e, výskyt kampylobaktera. Ohledně rychlého schlazení jsou tu eh, data, která se snaží zpracovávají a ty výzkumy stále ještě probíhají. Začíná se tento způsob využívat eh, v industriálních rozměrech. Je zapotřebí být otevření vůči všem opatřením, která by mohla napomáhat snížení eh, tohoto rizika. A na nic bychom neměli zapomínat. Co se týče částečné depopulace chovů, eh, to je zmiňováno také názorem EFSA. EFSA tímto může mm, přispět také. Vidíme, že tou depopulací může dojít k šíření kampelobakterů. Musíme se samozřejmě na tyto příčiny také podívat. A všichni ptáci nerostou stejně rychle. Takže při té částečné depopulaci dochází k tomu, že se některá zvířata vyberou dřív, protože už jsou dostatečně velká, a zatímco jiná na ta jatka ještě čekají. E, jsme si vědomi této věci, že tedy částečná depopulace přispívá kampylobakteru e, šíření a všichni to vědí, všichni tedy mm, zúčastnění aktéři a snažíme se najít eh, možná řešení této situace. Ohledně otázky, která se zaměřovala na eh, antibiotickou rezistenci. Ano, velká priorita pro komisi je mít akční plán, a probíhá několik různých aktivit eh, s tímto cílem Eh, hodnotíme situaci také. Výsledky studie budou k dispozici ke konci roku nebo na začátku příštího roku. A jsou to tedy různé činnosti a zde byl eh, zmíněn eh, přehled veterinární medicíny. A snížení kampylobakteriózy je důležitý, ale je zapotřebí také snižovat potřebu antibiotik a v akčním plánu se zaměřujeme také na to, aby se příliš nevyužívala antibiotika a současně, aby se snižovala i infekce. aby se snižovala infekce jak u zvířat, tak u lidí. E, poslední dotaz byl od pana předsedy a ten se týkal balení. To je e, součástí možných alternativ. Ze strany komise v této diskuzi s jednotlivými aktéry eh, zvažujeme eh, všechna možná řešení na základě i posledních údajů, které získáváme. Musíme být ale eh, opatrní a předem nic neodmítat, neponechávat stranou, ale jedná se o postup, který teprve začíná. Budeme diskutovat tento balíček s členskými státy. A také se všemi zúčastněnými, to znamená, že budou zastoupeni i spotřebitelé, aby se mohli vyjádřit k těm navrhovaným opatřením. Thank you very much. Děkuji vám mnohokrát. Prosím, Bart. Thanks, uh, chair. Děkuji, pane předsedo. Já mám otázku k zástupci komise. Mluvilo se tady o té možnosti. Já jsem se ptal na tu možnost, jestli to náhodou není ovlivněno spojenými státy eh, směrem k používání perkyselin. Neslyšel jsem odpovědět, odpověď, anebo pan eh, Van Dijk na to záměrně odpovědět nechtěl. Je tady tedy určitý vliv Spojených států? Já jsem neslyšel odpověď na tuto svou otázku. A mluvil jsem o tom, že spotřebitelé to nechtějí, ukazují to uh, ankety, ne, spotřebitelé nechtějí, aby maso a drůbež byly jakýmkoliv způsobem způsobem oplachovány eh, těmito chemikáliemi. Můžete na to zareagovat? Děkuji. Sorry, I, I certainly didn't want to avoid. Já se omlouvám, nechtěl jsem se tomu vyhýbat. Já to chápu jako celá odlišnou nebo separovanou věc. Jsou to různé eh, možnosti Zaměřovali jsme se na to, jak identifikovat eh, kantilobakteria, jak eh, si vytvořit analýzu eh, užitku. V tomto případě, až budeme mít pozitivní stanovisko o dekontaminaci ze strany EFSI pro drubeží maso, a bude to také podpořeno analýzou pozitivního dopadu tak to může být jedno z opatření, které můžeme zavést. Okay. Thank you very much. Já vám děkuji. A nyní tedy je na pořadu jednání další bod a tím je výměna názoru s kom- s zástupci komise o povinném označování země původu u šesti druhů potravin a je to již takový dlouhý případ, už jsme mnohokrát na úrovni tohoto výboru o tomto jednali a tentokrát jsme přizvali, aby nám vysvětlili postoj komise a ten možný eh, návrh eh, jejich zástupce. V první řadě bych předal slovo panu Ladislavu Mikovi, který je zástupcem eh, ředitele DG Sante. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo, a dobrý den. Nařízení o oznamování o potravinách rozšiřuje to povinné označování na nové druhy potravin, kromě hovězího. To označení původu je povinné také pro drůbeží, kozy, ovčí a maso. Také se žádá, aby komise přijala zprávy o možnosti zavádět povinné označování u jiných kategorií potravin. Ta zpráva týkající se masa použitého jako složka byla přijata v prosinci 2013. 20. května tohoto roku komise přijala dvě eh, další zprávy. Ta první se týká jiných druhů masa, jako kozy, eh, pardon, eh, králičí a koňské maso Eh, které tvoří sloužku tedy potravinových výrobků. Eh, doplní eh, toto kolega z DG Agri. Další se týká nespracovaných potravin, jako je rýže, jako ty jednosložkové produkty, jako je cukr, a pak složky, které tvoří více než 50 konkrétní potraviny, jako například rajčata v, eh, v rajské šťávě. Takže hovoříme o těchto třech kategoriích. Zájem spotřebitelů se potvrzuje u všech těchto kategorií zprávy i když jejich zájem může být nižší ve srovnání s těmi kategoriemi, jako je masa nebo mléčné výrobky. To povinné označování, tady u toho máme několik možných scénářů a zdá se, že je tu jasná preference pro to označování <clears throat> na úrovni členského státu. Ten eh, potravinový řetězec u všech kategorií masa tam prokazuje, že tedy je tu eh, zájem, nicméně Zejména se spotřebitelé řídí nízkou nákupní cenou, dostatečnou kvalitou toho finálního produktu. Takže to povinné označování původu na evropské úrovni a ještě také na úrovni zemí je velice složité, co se týče implementace eh, v, eh, v té oblasti potravin vzhledem k dopadům finančním které by v konečném důsledku pak přešly na spotřebitele. Pak je tu také obava ohledně možné fragmentace vnitřního trhu, tomu, že ve, to by mohlo způsobit to povinné označování u těchto kategorií potravin a pak také dopad na konkurenceschopnost našeho potravinářství. Dobrovolné označování původu u těchto druhů potravin by bylo zřejmě tím nejlepším řešením, protože nabízí možnost spotřebitelům vybírat mezi potravinami z různých původů a nebude to mít dodatečné zátěže na ty hospodářské subjekty, ani na příslušné orgány, ani tedy na spotřebitele. Nyní tedy, pokud dovolíte, tak pohovoří kolega z DG Agri. Děkuji, pane předsedo, také já bych eh, rád chtěl eh, pozdravit. Eh, my dnes velice rádi vašemu výboru představíme ty dvě zprávy. Jak jistě víte, Sante a Agri spolupracuje na dvou aspektech jednoho problému a ostatně i komisaři tedy prostřednictvím toho zjištění našeho ředitelství to představili na zasedání rady v černu a už jsme měli také um, mezi sebou možnost projednávat právě ty poznatky, ke kterým jsme dospěli. Takže a zpráva Agri, ta se soustředuje na mléko, které tvoří složku v mléčných výrobcích e, u jiných než tedy ty určité masné výrobky a docházíme v podstatě ke stejným závěrům, jak je představil kolega z DG Sante. V dnešní době spotřebitelé, pokud si přejí, mohou zvolit e, mléčné nebo masové produkty, u nichž to označování je dobrovolné a e, poskytují je právě ti provozovatele potravnářských eh, podniků. Další zavádění by vedlo k dodatečnému zatížení jak na průmysl, tak i na orgány. A byl by to dodatečný regulační, eh, regulační zátěž, tak jak ostatně jasně vyplývá z té zprávy. No a další eh, zjištění, tady se vracím ještě zpět k několika těm odrážkám. To, eh, ty vystají z té zprávy spotřebitele, ano, mají zájem, zajímá je původ toho výrobku a vždy vyjádřili své přání, aby eh, dostali maximálně kompletní informace o tom, co spotřebovávají. Nicméně vůle spotřebitelů platit za tady ty dodatečné informace je eh, opravdu malá povinné označování, tedy toto, tento scénář, tady spotřebitelé upřednostňují spíše označení na úrovni členského státu, to je tedy podobné jako ve zprávě DigiSante. Povinné označování u mléka to by nebylo um, jednoduché ani u těch um, hospodářských subjektů, ani pro členské státy, protože provozovatele, kteří například se nacházejí na, v těch hraničních oblastech, um, tak tam často dochází i k směšování těch mlék z různých eh, míst původu a bylo by to složité. Uh, to mléko, které se používá jako složka v těch mléčných výrobcích, pokud by muselo být povinně označováno, tam by byl určitě velký dopad, jak co se týče vysledovatelnosti, tak také dodatečný náklad i u těch vysoce zpracovaných výrobků v tom potravinovém řetězci. A pak eh, tedy eh, to povinné označování by opravdu vedlo k dodatečným nákladům. Povinné označování původu by navýšilo náklady a v konečném důsledku by toto právě mohlo být přeneseno na spotřebitele. Vnitřní trh eh, by se tím mohl segmentovat, regionalizovat a do určité míry i nacionalizovat. A mezinárodní obchod zase E, tam bychom zaznamenali snížení naší konkurenceschopnosti, to znamená negativní dopad. Dobrovolné označování u těchto druhů potravin e, je podle našeho názoru nejvhodnějším řešením spotřebitel má možnost zvolit takové potravinářské výrobky daného původu, pokud si budou přát. A na druhou stranu by to pak nevedlo pro zpracovatele k žádným dodatečným nákladům a také by to nezatížilo ani spotřebitele a to je důležité za dané hospodářské situace. Děkuji. Thank you very much. And now we can... Děkuji. Nyní můžeme zahájit diskuzi. Paní Sommer. Äh, Děkuji. Děkuji komis, zástupcům komise za jejich eh, zprávy, které vlastně ukazují to, co se dalo čekat. A co jsme vlastně v průběhu práce na nařízení o informacích v souvislosti s potravinami předpokládali. Samozřejmě Parlament eh, komisi eh, vyzval k tomu, aby eh, ty nespro, nespracované potraviny, hlavní podíly, mléko jako hlavní podíl a jednosložkové potraviny a tak dále, aby prověřila možnost označování původu. My jsme požádali komisi, aby zjistila, jestli vůbec je to proveditelné a mě výsledky nepřekvapují je naprosto jasné, že v oblasti mléka, například v hraničních regionech, podniky, které jsou v hraničních regionech uvnitř Evropské komise, eh, promiňte, Unie, by samozřejmě byly, um, jak se utrpěly dopady tohoto nařízení. Eh, je důležité, ale aby to platilo opravdu pro všechny eh, závody ze všech koutů Evropské unie. Um, co, a co se bude dít se spotřebitelem, když tam uvidí tři země uvedené? Uh, například při zpracování mléčných výrobků, uh, tady komise popisuje velmi trefně, že to vlastně asi není vůbec proveditelné uh, a že by ty náklady nebyly vůbec přiměřené užitku. Současně ale je tady otázka, co bude dělat spotřebitel, spotřebitel jak to vidí spotřebitel. Eh, spotřebitel, eh, všichni samozřejmě jsme spotřebitelé, nás se to týká všech Eh, spotřebitel, když se ho zeptáme, chceš to takhle, takhle, takhle, spotřebitel na všechno řekne, ano, chci to, dejte mi to. Ale potom je otázka, eh, když se zeptáme spotřebitele, asi ochoten za to zaplatit, tak spotřebitel spíše eh, tíhne k tomu, že ne. My víme, že spotřebitelé se liší i mezi jednotlivými členskými státy, francouzi a italové Eh, mají eh, jiný zájem na označování původu nežli spotřebitelé z jiných zemí. Je celá řada zemí v Evropské unii, hm, pro které to prostě, kde to pro spotřebitele není tak důležité. Například u nás v Německu je to také tak. Souvisí to také s, trošku má to takový přídech protekcionismu. Eh, když jsme diskutovali o nařízení označování potravin a přišli jsme s tím nápadem, že tam chceme, že si chce třeba někdo chce kupovat domácí produkty nebo prodávat domácí produkty a nekupovat nic z jiného kouta Evropy, eh, tak to samozřejmě mm, eh, někteří spotřebitelé v některých zemích Evropy vítají, ale nepodporuje to společný vnitřní trh, zvyšuje to byrokracii, zvyšuje to náklady na kontrolu, eh, na vysledovatelnost eh, složek potravin a tak dál. Tam si myslím, že už je to úplně absurdní a odporuje to vlastně tomu našemu společnému cíli, kterým je lepší, vlá, lepší legislativa. Mm, a Ehm, také pomysleme na konkurenceschopnost našich evropských potravin na mezinárodních trzích. Tak lesne, protože se zvýší výrobní náklady. Takže ono je to různé, samozřejmě pro různé kategorie potravin, to je pravda, ale eh, já navrhuji, abychom eh, zachovali eh, dobrovolné systémy označování, protože kolegyně a kolegové, ono je to tak, že potravinářská firma nakupuje přísady do svých potravin na celém světě. Svět se nám zmenšil, eh, propojil a eh, podnikatel se samozřejmě podívá potom, kde jsou ty přísady k dispozici, jaká je jejich kvalita a samozřejmě také, jaká je jejich cena. A může být, že, eh, že původ jahod v jahodové marmeládě se mění každý týden. A když by tam měl ten výrobce na skleničku marmelády uvádět všechny země, kde kdy nakupoval jahody, tak tak to prostě pro spotřebitele je informace s nulovou výpovědní hodnotou. E, takže e, já se ptám, jestli je opravdu tak e, velice důležité nemůžete vyrábět také každé, na každou šarži marmelády novou etiketu. To zase z hlediska nákladu je úplně nepří, nepřípustné. Já souhlasím s komisí v tom smyslu, um, co říkala, ale přeci jenom mám otázku. Eh, která se týká druhů masa, které doposud nespadaly pod označování původu. Eh, vy jste eh, mluvili nyní o označování mm, nejběžnějších druhů masa, tam je to závazné a mm, místo chovu a místo porážky zvířete. Eh, tam se to musí označovat a tam se nyní, proč komise považuje za jaksi neproveditelné, možná, že jsem nečetla dost intenzivně a nikde jsem to nenašla, proč požaduje, považujete za nemožné uvádět původ eh, i u ostatních druhů masa, nežli u těch, eh, u kterých je to momentálně povinné? Eh, nebo nedalo by se eventuálně tam uvádět jenom jeden z těch dvou údajů. Já si myslím, že je to diskriminační pro mm, ostatní druhy masa, když jedni musí označovat původ a druzí ne. Mě by zajímalo, jestli ten králík, kterého si koupím, náhodou nepochází z Číny. Takže samozřejmě to jsou ty věci kolem masa a tam musím říci, že Ehm, chápu to, co říkala, říkali zástupci komise, čekala jsem to, ale konkrétně u toho masa tam musím říci, že trošku ještě váhám, protože si myslím, že by mělo být možné označovat původ i jiných druhů masa. To by mělo být možné, zejména i u těch druhů masa, které um, nemají tak velký podíl na trhu, nejsou tolik prodávané. Mě by um, zajímalo blížší vysvětlení, proč tedy mě váš přístup takovýto. Děkuji. Naomi. Děkuji, paní Kadembach. Děkuji vám, děkuji mnohokrát. Um, já jsem měla pocit, že si tady sami odporujeme. Teď tady se mluvilo o, o těch druzích masa nebo e, zvířatech, e, kde se dá označovat e, původ, ale že, že by to nebylo v rozporu s vnitřním trhem, ale u jiných mm, potravin by to bylo v rozporu s mm, cílem vnitřního trhu. Tak já nevím, já nevidím problém u dobrovolného označování. Když máme, když povolím dobrovolné, ozna, dobrovolnost označování, tak není to náhodou vlastně určitá konkurenční výhoda nebo nevýhoda eh, v rámci vnitřního trhu. Já nevím, abychom eh, nedošli do nějakého úplného extrému. Eh, já se bráním v této souvislosti proti označování mm, protek- za protekcionistu. Já tady, stejně jako vy ve výboru pro životní prostředí, máme za úkol už dlouhá léta, Eh, ochranu klimatu. A já si myslím, eh, že když si eh, spotřebitel vybírá potravinu, tak chce vědět, nakolik svým výběrem ovlivňuje také klima, ochranu klimatu z důvodu dovozu, z důvodu emisů při, emisí při dovozu potravin. Takže to je také důležitá otázka. A další věc. My v Evropské unie vydáváme mnoho peněz na, nejen na zemědělství a rurální vývoj, vývoj rozvoj venkova, venkova, ale také na um, strukturální fondy a fondy soudržnosti. Důležité je myslet také na zaměstnanost ve, eh, na venkově a ve všech regionech. A pro mě i toto je nástroj, eh, jak já jako spotřebitelka mohu ovlivňovat to, do kterých regionů půjdou eh, peníze a bude tam zachována zaměstnanost. Eh, nad tím eh, pomocí toho se také rozhoduju. Nerozhoduju se jenom podle toho, kde jsem doma, ale také podle toho, eh, které regiony chci jaksi podpořit. A proto mě udivuje, proč najednou chci vědět, odkud je králík, kterého si kupuji, když u jiných věcí by to byl problém označovat původ potraviny. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Paní Girling. Děkuji. Já jsem spíše zklamána touto zprávou z komise. Jak jste řekl, pane předsedo, jsme o tom diskutovali mnohokrát a jsou to různé názory. Myslím, že eh, také nestojíme všichni tak eh, daleko na cestě k eh, tomu povinnému značení. Ale ohledně toho omezování etiketáže, o kterém hovoří komise. Proč to má být jen pro tyto produkty? Protože my už jsme žádali značení původu například u olivového oleje nebo u zeleniny. A proč mají být jenom někde a u masa nebo mléka ne? A jediným argumentem je cena. Já jsem velice otevřená naslouchat tomuto argumentu, protože se jedná o velké výdaje pro eh, zemědělce, zpracující průmysl a tak dále. A pak to zaplatí spotřebitele. Ale já eh, nevěřím tomu, že si eh, spotřebitele nepřijmí to značení země původu. Přes 80 lidí si přeje mít označenou, označený původ u mléka. A také eh, z velké části chtějí mít označené eh, mléčné produkty co do země původu. A eh, ty podniky, ti podnikatelé, kteří chtějí podporovat místní zemědělce, tak chtějí mít jistotu, že skutečně se jedná o ten produkt, který si myslí. Bylo, byly zde přece veliké skandály ohledně zpracovaného masa nebo dokonce slaniny. A třeba, že na té slanině e, bylo spousta evropských vlaječek a tvrdilo se, že je britská, tak to byla dánská slanina. Ale ten balíček hovořil o něčem jiném. E, a to proto, že není zapotřebí mít povinnou e, etiketu, označení země původu. Myslím, že bychom tím usnadnili život spotřebitelům. Určitě bychom tím jim nezabránili nebo bychom je neodradili v tom, aby si kupovali produkty z jiných zemí, ale umožnili bychom jim informovanou volbu. Ano, může to stát peníze. Jedná se například o e, některá, některé potraviny, které jsou hodně e, komplexně zpracovány. Ale například výroba síra je velice jednoduchý proces. A já nechápu, proč bychom například u syra nemohli mít označení země původu. A například čedar, který eh, se eh, vyrobí z anglického a irského mléka, což se stává často, tak by tam měl mít napsáno, že se nejedná o dvě stejné země původu surovin. Je velkým zklamáním že se ne, nezabýváme ani těmi nejjednoduššími zpracovanými výrobky v mlékárenském sektoru. Ano, chceme mít plnou vysledovatelnost všeho, takže když si koupíme klobásu, chceme vědět, odkud eh, přišla a kde byla zpracována. Všechno je přece na počítači, není to složitelné. Stejně ti zpracovatele, výrobci vědí, odkud suroviny pocházejí. A ehm, velice mě zklamalo, že se hovoří jen o tom, že toto rozhodnutí je založeno na zhodnocení ceny. Děkuji, Bart Stajs. Eh, eh, Děkuji, pane předsedo. Já absolutně souhlasím, co říkala paní Kaderbach a paní Gerling. Eh, ve svých hodnoceních toho, co je nám předkládáno, protože i já si myslím, že to, co nám komise představuje, že nemá logiku a není to důsledné. Já si myslím, že eh, musíme mít povinnost označovat původ potravin, musí být jas, eh, protože to je jasný zájem spotřebitelů, to řekla paní Gerling. A Zájem spotřebitelů je zejména u masa, mléčných výrobků a síru. A ta analýza, kterou k tomu předkládá komise, je samozřejmě zajímavá, ale vůbec nezmiňuje pozitivní aspekty označování původu. Kromě toho eh, komise, myslím, přeceňuje náklady, které tak vzniknou výrobcům, zejména u mléka a mléčných výrobků. Pokud se podíváme na externí studie, které jsou v základem eh, toho hodnocení komise, tak vidíme, že náklady na to označování jsou nízké až střední. A také se tady dočteme, že eh, dopady na malé a střední podniky eh, budou také v podstatě mírné. A z toho důvodu a když navíc ještě pomyslíme na to, co říkala paní Gerling, že 84% všech evropských spotřebitelů e, původ své, e, mlé, svého mléka nebo mléka a e, mléčných výrobků znát chce, tak se chci zeptat komise, jestli by se na to mohla ještě jednou podívat a mm, promyslet si ještě jednou to, zdali to dobrovolné značení stačí. Měla by to komise ještě jednou prověřit a to na základě důkladné a diferencované e, studie e, produktů, kterých se to týká, zejména tedy mléčných výrobků. Tady tedy podporuji to, co řekly moje dvě předřečnice a e, prosím komisi, aby se na to ještě jednou podívala. Děkuji, paní Konečná. E, já už také to vezmu velmi stručně, protože se přidám k těm, kteří e, dnes úplně nesouhlasí s tím, co nám komise předložila. Já si myslím, že transparentní značení původu může být pouze dalším krokem k tomu, abychom občanům se snažili dokázat, že nám opravdu jde o to, aby eh, byli co nejvíce informováni. Eh, myslím si, že ty náklady, které jsou v té zprávě předkládány, jsou velmi nadsazené, zvlášť pokud se bavíme o, o podpoře malých, středních farmářů, podnikatelů, eh, tak tam si myslím, že rozhodně nejde o to, aby tito lidé, nebo tito lidé to ani standardně nedělají, že by nakupovali v různých místech a myslím si, že právě to může pomoci těmto subjektům v tom, aby se staly více konkurenceschopnými. Já bych chtěla upozornit na jednu věc, která se tady neustále opakuje a která velmi trápí především východní země a konec konců je dneska i vědecky prokázána. My jsme v červenci tohoto roku uveřejnili výzkum v České republice, kdy Vysoká škola chemicko-technologická přišla na to, že až třetina výrobků eh, v České republice Eh, je prodávána eh, s daleko horším obsahem eh, svých, nebo s daleko horším složením, než je tomu například v Německu. To prostě reálně znamená, že stále více lidí na východ od hranice s Německem jí na rozdíl od svých západních spoluobčanů chemický odpad, doslova a do písmene. My s tím nejsme schopni nic dělat. My se prostě díváme na to, že v jedné zemi jsou ty samé potraviny prodávány za nižší cenu, daleko kvalitnější, a do druhé země tito velcí dodavatelé zcela otevřeně a bez jakýchkoliv skrupulí dodávají opravdu věci, které kdyby ti občané byli reálně informovaní o tom, co obsahují, tak nemají šanci si je ani koupit, protože by věděli, že je to velmi eh, negativní pro jejich zdraví. A eh, to jsou všechno věci, kdy ty občané ztrácí důvěru v jakékoliv evropské instituce, protože eh, ty vlastně nejsou schopny vůbec nic v těchto věcech udělat. A pokud by se ta důvěra měla jenom trošku posílit právě tím, že jim budeme poskytovat více a více informací, tak si myslím, že je to pozitivní nejenom pro, vás, pro nás, ale i pro komisi a my budeme jako GUE vždy podporovat to, aby ta transparentnost v této oblasti byla co největší a aby eh, ti výrobci a dodavatelé prostě museli být otevření, protože jenom tak můžeme zajistit důvěru občanů Evropské unie vůči nám jako institucím, protože eh, s tím, co všechno jsou nuceni zažívat, s tím, co všechno jsme Eh, jsou nuceni občas jíst od velkých dodavatelů, tak se domnívám, že eh, mají akorát eh, horší a horší mínění. Takže já bych se přidala ke kolegům, kteří tady mluvili o tom, že si myslím, že tato zpráva prostě není dostatečná a myslím si, že by bylo velmi rozumné ještě zvážit to, zda opravdu nejsme schopni udělat více. Thank you very much, Madame Grostet. Děkuji paní Grostet. Děkuji. Já taky nesouhlasím vůbec s tím eh, prezentovaným textem komise a zejména jsem skeptická ohledně těch doporučení. Souhlasím eh, eh, s poslední předřečnicí, protože spotřebitelé stále více potřebují mít důvěru v produkty, které nakupují a přejí si mít informaci. Dokonce bych řekla, že původ nebo označení toho, že určitý produkt pochází z Evropské unie, a nebo taky ne z Evropské unie, nestačí. Spotřebitel nemá důvěru v takovouto vágní informaci. Na druhé straně, když se hovoří o nákladech, samozřejmě, že veškeré povinnosti sebou nesou také náklady. Ale pokud takováto povinnost se stane obecnou, tak tím se v tom množství eh, náklady sníží a tento problém, o kterém se hovoří, se sníží, ten problém, který se týká tedy konkurenceschopnosti. Co se týče dodatečných nákladů pro výrobce, musíme se na to dívat také z jiné strany. Eh, označení původu může být eh, chápáno také jako výhoda. Podívejme se na eh, ruské embargo. Naše, náš region pěstuje hodně jablek a hrušek a vypukla panika, protože někteří výrobci prohlásili, že nebudou schopni export do Ruska. Ale Združení mm, spotřebitelů propagovali tyto produkty a sdělovali jim, že je důležité nakupovat e, jablka a hrušky z naší oblasti, z našeho regionu, protože naši zemědělci se odstli v problémech. Takže ten spotřebitel mohl tedy se rozhodnout právě na základě původu. A jiný příklad je med. E, spousta medu, který se, který se prodává v supermarketech, se ve skutečnosti vyrábí, no, produkuje v Číně. Tento eh, takzvaný med není často medem a někdy ani neviděl včelu. A je zapotřebí, abychom byli schopni informovat spotřebitele, aby tedy spotřebitel věděl, že kupuje produkt od nějakého malovýrobce eh, ze svého regionu nebo z jiné země EU. Prostě potřebuje mít jistotu, aby mohl mít důvěru ten produkt, který nakupuje. Takže já jsem pro to povinné značení. Thank you very much, Mr. Pedicini. Pan Pedicini. Děkuji, pane předsedo. Velice pozorně sleduji tuto diskuzi. Chci také do ní přispět. Plně souhlasím s tím, co řekla kolegyně Girling a také, co řekli ostatní víceméně, že potřebujeme větší transparentnost, informace potřebujeme pro spotřebitele aby spotřebitel mohl činit eh, informovanou volbu. Ale na druhou stranu tu jsou i problémy podniků. Podniky často nemohou v průběhu výroby samotné změnit etiketo, eto, etiketování, protože eh, v průběhu roku eh, mohou ty mm, suroviny pocházet z různých oblastí. A s tím souvisí například i nutriční hodnoty, které se mohou měnit na základě tedy těch surovin, které pocházejí od jinou. Takže pokud evropští občané nebo 80% občanů chce mít tyto informace a na druhé straně je to problém pro eh, podniky, tak si myslíme, že EU musí zasáhnout tím, že bude e, napomáhat financování tohoto značení. E, konec konců občané platí daně a dávají peníze Evropské unii a proto Evropská unie by měla subvencovat podniky, aby mohly tyto informace na etiketě poskytovat. A ještě k tomu dodám, že bych chtěl požádat komisi, aby nám sdělila, jak tyto politiky a toto naše úsilí zaměřené na nalezení řešení, Eh, s vyjednáváním TTIP a deregulace, protože tu je konkrétní riziko, že TTIP bude využen, eh, využit potravinářským průmyslem ve Spojených státech eh, k tomu, aby se podkopaly ty vysoké evropské normy. A celá tato norma by neměla být sterilní do té míry, že pak přijde T-typ a vlastně všechno to bude podkopáno. Děkuji, paní Melioru. Děkuji, pane předsedo. Já jsem v létě ehm, navštívila několik potravinářských eh, provozů v mé zemi a zjistila jsem, že rozdíl, že se tam rozdílně reaguje na to, zdali se má označovat nebo nemá označovat původ. A to tak, že zejména ti, kteří mají, kteří vlastně mají velkou blízkost k regionálním, eh, regionálnímu zpracování, na to mají opravdu zájem. Oni říkají, že spotřebitelé eh, a jejich zájem je na prvním místě, eh, se musí respektovat. A proto se stavím kriticky k informacím ze strany komise. Otázky už tady vyslovili moji kolegové, zejména mě také zajímá nebo souhlasím s tím, co říkala eh, kolegyně Karnbach o protekcionismu. Eh, já si myslím, že eh, musíme se stále ptát, když se mluví o zvyšování nákladů, což samozřejmě je problém i pro spotřebitele, zejména v Německu se vždycky velmi pečlivě díváme na náklady, možná přehnaně podle mého názoru, ale v té souvislosti mám otázku ke komisi. Když říkáme dobrovolné označování umožníme, dobrovolné označování ale přeci přinese úplně stejné náklady, jako když to označování původu bude povinné. Pokud bude pro všechny povinné, tak i v rámci konkurence samozřejmě hospodářské soutěže máme vyrovnanější šance. Takže eh, mě zajímá odpověď na vaši otázku. Eh, jak eh, to vidíte, jak to hodnotíte z hlediska tedy povinného a dobrovolného označování, prosím. Děkuji, pane předsedo. Není to poprvé, co hovoříme na toto téma. Já jsem si jistá, že to není ani naposledy. Už máme to povinné označování medu, ovoce, masa, ryb, eh, hovězí maso a podobně. Ano, já k tomu musím říci, že jsou eh, že co se týče tedy komise, tak čistě z pragmatického důvodu mám následující názor. Ty náklady Vždy to povede k navýšení nákladů. To je jasné a vždy se to v konečném důsledku převede na spotřebitele. Za druhé, další věci, které znepokojí, jsou potravinové podvody. Těch se nevyhneme s tím, když tam dáme označení původu, tak jako to bylo například eh, s tím koňským masem. To bylo jasné neplnění pravidel jasný podvod. No a pak eh, potravinová bezpečnost tu také nenavýšíme tím, že tam dáme nějaké povinné označení původu všech těchto produktů. Pro mě nejdůležitější je následující, aby tu nebyly podvody, aby byla potravinová bezpečnost a aby náklady byly spravedlivé. No a pak eh, dopady na vnitřní trh pokud by to vedlo k nějaké nacionalizaci potravinářských dodávek, ano, to musíme brát v potaz, tam by mohl být velký dopad, ale pak eh, to dobrovolné označování, ono v podstatě spotřebitel i producent, proč vlastně k tomu dělají? Dělají to proto, že eh, si myslí, že z toho budou mít přínosy. A uvedu příklad. Ve Španělsku si můžete ehm, koupit eh, například ty mandle, eh, které eh, mohou být tedy místního průvodu, ale můžete si koupit třeba čilské eh, nebo já nevím, jiný výrobek z Koreje a ten může být dokonce i levnější. A co nakonec spotřebitele zajímá více? Takže myslím si, že je třeba, abychom věděli všechno, všechny dostupné informace, abychom se mohli nějak eh, rozhodnout. Pro mne ale je důležité to, aby ty potravinářské výrobky byly ať z Evropské unie nebo i mimo z Evropské unie, ale prostě u nás vím, že máme striktní podmínky a to myslím všichni víme, staráme se o blaho zvířat, o omezené použití pesticidů a další ty praxe, které respektují životní prostředí. Uh, a já tedy souhlasím s tím návrhem komise. Děkuji. Grazie. Děkuji. Než vrátím slovo komisi, aby mohla odpovědět, také mám dotaz ještě já. Jak jsme viděli v průběhu diskuse, že tu jsou eh, různá stanoviska v rámci Evropského parlamentu. Na jedné straně jsou tu ti, eh, kdo přijímají návrh komise, na druhé straně ti, kdo, se, eh, kdo mají za to, že tyto návrhy eh, by měly respektovat především zájmy spotřebitelů a požadavky na indikaci původu na obalu. A chtěl bych se komise zeptat, Zda se komise nedomnívá, jak se doposud eh, činilo pro mnoho dalších produktů, které mají označení původu, Zda by se to nedalo udělat prostě eh, pro jiné mm, typy, možná ne pro všechny. Například u zpracovaného produktu, který má celou řadu ingrediencí, eh, to možná není tak důležité pro spotřebitele. A také by to bylo nesmírně složité pro podnik samotný aby tam vypsal eh, původ od všech eh, součástek. Eh, ale tam, kde, jak jsme například se ptali ve, ve slavné zprávě Somer, zda lze mít studii, vypracovat studii ohledně původu hlavních složek potravin, například u pomarančové šťávy. Co tam je? Má to být stoprocentní žus. Je tu sedm či osm hlavních aktérů, dva, tři země. V Evropě je to tak složité, aby to značili. Pro mě je důležité vědět, e, zda je ta pomarančová šťáva z Brazílie, nebo z Číny, a nebo z Evropské unie. A mm, vzhledem k tomu, že také znám mnohé podniky, tak mohu říci, že podniky mají téměř pořád samého, toho samého dodavatele, že ji nemění často, že tedy nepotřebují v průběhu roku tolik etiket. Připadá mi to tedy jako nepříliš složitý úkol. Opravdu si komise eh, myslí, že tu nejsou jiné typy produktů, pro které by ty náklady, které je tu které tu jsou reprezentovány jako obrovské náklady pro spotřebitele, eh, by tedy zde nebyli Eh, určitých typů produktů, například u masa nebo u některých čerstvých produktů. Eh, bylo by, eh, jak je možné říct, že některé produkty to, u některých produktů je to zapotřebí značit a u jiných ne? Děkuji a pokud dovolíte, tak eh, budeme postupovat ve stejném pořádku, jak jsme vám tu situaci představili. Takže obecné záležitosti týkající se označování a pak to, co se týká konkrétně tedy naší části a kolega doplní ty dodatečné informace o těch eh, mléčných výrobcích. A a my jsme si v podstatě eh, již vyslechli všechny ty možné náhledy na dané téma a já se tedy vyjádřím k těm otázkám, které tu zazněly. Když hovoříme o srovnávání dobrovolného označování a povinného označování a o té konkurenční eh, výhodě, jak o tom hovořila paní Kalenbach, tak tady v podstatě nejvýznamnější rozdíl je ten, že u toho dobrovolného označování pouze ti, kteří eh, mají tu konkurenční výhodu a, a tak, tak mohou učinit. Ti ostatní ti nejsou eh, nuceni, pokud usoudí, že by to mělo negativní dopad <clears throat> na jejich produkci, takže je důležité tedy toto uvědomit a ostatně to tady eh, ještě zmíním, že ty přínosy toho označování, což vlastně kloubí několik situací, jako je požadavky ze strany eh, spotřebitel nebo poptávka a pak ty přínosy z toho označování, že toho může být dosaženo prostřednictvím těch pravidel, které máme pro dobrovolné označování a to umožní spotřebiteli zvolit, zda tedy upřednostňuje ty označené produkty před těmi neoznačenými. Já jsem již na úvod předeslal, že pokud to učiníme povinné, také pro ty, kde eh, mají jasný negativní dopad, nejen co se týče cen, což je ale důležité, ale také co se týče eh, určité rigidnosti toho dodavatelského řetězce, narušení interního trhu nebo mezinárodního trhu, tak by to tak prostě zvolí tak nečinit. My jsme to prostě zhodnotili velice dopodrobna a ten výsledek byl jasně pro to dobrovolné označování. No a v tomto kontextu jsem chtěl také zmínit to, že některé členské státy si eh, rozvinuli své vlastní národní pravidla pro označování a to je tím nařízením umožněno. Chci připomenout, že je mají ve Francii, v některých středoevropských státech i jinde. Máme jasnou definici toho, že to může být provedeno, pokud tedy to odůvodnění je takové, že jsou to jasné propojení mezi kvalitou potraviny a původem a že většina spotřebitelů tedy této informaci dodává velký význam. Takže to je zase otázka proporcionality může nám to být nahlášeno a přijato a již k tomu došlo i v minulosti a to je tady zase další z těch řešení, která byla použita v minulosti. A ještě jsem se chtěl stručně vyjádřit k tomu, co řekla paní Garling o těch skandálech, o tom eh, britském označení vlastně dánské slaniny a podobně. Chci říci, že to je ukázkový příklad eh, implementačních problémů. Musíme prosadit stávající legislaci. Tento případ jasně ukazuje, že ta stávající legislativa jaksi nebyla následována, protože legislativa jasně stanoví, že označení obrázkem nebo čímkoliv by nemělo být zavádějící a pokud je tam jakékoliv Eh, označení na nějakou zemi původu, tak to označení země původu je eh, povinné. Pokud tam někdo dá britskou vlajku, tak je to, eh, má to být chápáno, že to bylo vyprodukováno v Británii. Pokud naopak v Dánsku, tak zase s dánskou vlajkou. Ale nebylo tomu tak, bylo to zase podvodné postupování, nikdo ne- neposlouchal, nepostupoval podle legislativy a to je třeba změnit. Musíme hodně vsadit na tu implementaci a prosazování, pokud to tak mohu říci. Pak otázka vysledovatelnosti také tu zazněla několikrát a já chci v první řadě říci, že vysledovatelnost je zase nástroj, který administrativě a systému umožňuje v celém tom potravinovém řetězci pomoci vyhledat, identifikovat a řešit problém. Není to primárně nástroj pro informování spotřebitele. A máme pravidla, tedy obecná pravidla pro každý produkt a pak specifická pravidla navíc pro maso, která tedy umožňují tu vysledovatelnost a myslím si, že tento systém funguje. Ty skandály s tím eh, koňským masem, to byl zase příklad tady tohoto. Díky pravidlům vysledovatelnosti jsme v konečném důsledku mohli zjistit, kde byl původ toho problému. A pak, co se týče povinného označování u jablek, hrušek a těch eh, situací jako ruský zákaz a med, tak to jsou zase, řekněme, komodity, které jsou, je ta povinnost, aby byl označen původ, takže ta povinnost už existuje a je prováděna v Evropě. Souhlasím s tím, jak různě reaguje průmysl. My nemůžeme tedy vinit, že to dobrovolné označování bude mít stejný náklad jako to povinné. To zase závisí na každé té společnosti, která si tak přeje postupovat tak pro ní pak, pokud tak mm, už činí, tak dělat to dobrovolně nebo povinně je pro ně úplně stejné. Ale pak je tu problém s těmi malými podniky, které si to nemůžou dovolit, protože tam ty náklady pro ně budou vyšší, protože by zřejmě dobrovolně tuto cestu nezvolili a to povinné označování je to něco navíc ve srovnání s tím, co dělají nyní. A k té poslední připomínce týkající se té jednotné složky. Zmínili jste ten pomerančový eh, džus nebo ty jahody nebo mléko u síra. Myslím si, že třeba si v první řadě uvědomit, že i když to vypadá, že ten dodavatel se nemění, tak k tomu může dojít. Ten pomeranč je velice dobrý příklad, protože když jsme měli ten eh, problém u citrusu, tak jsme je v loňském roce zakázali, protože uprostřed sezóny prostě byla taková situace, že jsme je museli honem nahradit z jiného místa, protože jinak by se celý ten průmysl musel zastavit. Pak další případ jsou tu různé dodavatelské řetězce, jich více a na základě prostě té sezónnosti. Jindy probíhá sezóna v Jižní Africe, jindy v Argentíně a oni to prostě kombinují, typu prvotní suroviny a, a závisí to tedy na té konkrétní situaci z dané konkrétní země a to se mění prostě týden od týdne, eh, rok od roku. Takže i když se zdá, že a priori je to velice jednoduché, není tomu tak a zase by to znamenalo u označování, že je třeba to nějak odlišovat, oddělovat a zase by to měli, mělo dopady, náklady, jak zmiňujeme ve zprávě a nyní bych tedy předal slovo kolegovi, aby hovořil o mléku. Pokud eh, souhlasíte, pane předsedo, ještě máme pár minutek. Rád bych připomněl eh, výboru, že to, co předkládáme na stůl, je zpráva založená na dvou studiích eh, od externích expertů. Takže my jsme schrnuli zjištění eh, těchto expertů z vnějšku. A není to tedy ve v slova smyslu návrh komise. Viděl jsem, že u vás výboru se hodně diskutuje o tomto tématu, že bychom měli jít dál především kvůli transparentnosti a proto, že mm, potravinářský řetězec je velice zásadní pro důvěru spotřebitele a také proto, aby spotřebitel nakupoval naše produkty. A myslím, že tady máme všichni eh, shodné zájmy, že se snažíme tento proces se možná nejlépe využít tak, abychom tu mes mohli posunout dál. Jak se pan Mikoji zmínil o několika oblastech etiketování nebo označování země původu, tak to všechno se vyvinulo historicky. Tam, kde to šlo relativně rychle a jednoduše eh, provést, například u ovoce a zeleniny. Například rajčata z rají rostou v určité oblasti a pak se dostávají do potravinového řetězce. A e, když se budeme zabývat zpracováním, tak už to bude složitější. Podívejme se například na hovězí. Tele je někde nakoupeno, je prodáno a Eh, pak někde jinde se nacházejí jatka, kde se, a následně se to maso zpracovává. Takže tu mohou být tři různá místa, která si mohou narokovat eh, etiketu na původ. Podívejme se na mléčnou, mléčný průmysl. Tam je ještě složitější situace. Protože všechno sice teoreticky vychází čerstvého mléka, ale syrové mléko může být transportováno z velkých dálek. A celá tato věc by byla velice komplikovaná pro ty, kdo by chtěli povinné značení původu. Tady je pak klasické dilema. Pokud to bude povinné značení původu, tak je musí aplikovat všichni. A okamžitě celá řada aktérů a podnikatelů prohlásí. To není um, proporčně odpovídající té přidané hodnotě, kterou budeme mít uh, pro spotřebitele, a tedy pro spotřebitelský řetězec. A právě proto musíme přemýšlet o tom, jak daleko můžeme dojít. Myslím, že toto Eh, dilema bylo jasně ukázáno. My chceme mít transparentnost, my sami jako spotřebitelé to, si to přejeme. Ale podívejme se na náklady, které s tím souvisejí. Zejména u mlečného průmyslu je tu celá řada dotečných aspektů, které je třeba zohlednit. Podívejme se třeba na Belgii, Nizozemsko, Lucembursko, Francii, Německo. Může to být pět států které eh, mohou spolupracovat na nějaké mlékárenské výrobě. A eh, například pro výrobce síru by bylo nutné, odkud eh, vlastně pochází mléko, zjistit a zaznamenat. U Velké Británie, kde, kde se na jasné hranice s Irskem, tak tam to lze takto určit, ale Eh, když dochází k výměně eh, mléka takto mezi sousedícími zeměmi na kontinentu, je to složitější. Eh, pak bychom mohli uvažovat spíš o regionálním řešení, regionálním značení a nakonec nezáleží na tom, zda ta mlékárna je z východní Belgie a nebo zda se té produkce účastnila nějaká firma od západních hranic Německa. ale e, má smysl e, toto regionální značení proto, abychom o něm informovali, takto, aby e, místní producenti toto mohli využít. Oni velice často teď dobrovolně už značí tímto způsobem že toto je regionální výroba, že toto je regionálně zpracovaný výrobek, ať už je to sír nebo nějaký masný výrobek, a že tedy pocházejí tyto výrobky z určitého regionu. Nicméně bych nevylučoval eh, eh, to, aby Eh, to mohli takto činit dál, protože u jiných výrobků, eh, kde je ta situace složitější, kde mají celou řadu různých dodavatelů z různých regionů, z různých částí Evropské unie, je to už eh, složitější. Nemyslím, že bychom měli takto ukládat povinnost to pozitivní, dobrovolní, dobrovolné označování je téměř dokonalým řešením. Potom u různých druhů mas, které se neprodávají v takových objemech. Mm, tam jsme nešli tak daleko například eh, u eh, divoké eh, zvěře nebo u králíku. Všechny tyto produkty jsou původ, nebo jsou tedy místního původu. Pokud máte nějaká, eh, nějakou divočinu, která je spotřebovávána lokálně, eh, tak eh, nevím, zda potřebujeme se na to ještě dále zaměřit. U koňského masa to je něco jiného. Využívá se pro různé zpracování na mnoha místech a ti kdo spotřebovávají tedy koňské maso, jsou velké podniky, ale také máme eh, malé balicí firmy, které připravují ty eh, různé eh, řezy, mm, různé druhy koňského masa. A ty by museli splňovat tedy povinné značení původu. A došli jsme eh, k závěru, podobně jako ty předchozí dvě studie, že bychom ani v tomto případě neměli jít na povinný systém, ale porechat to na dobrovolném značení. Stručně tedy si myslím, že ta situace je velice komplexní, zejména tam u zpracovaných mlékárenských produktů, že jsme měli určité návrhy, které vzešly z různých zpráv Eh, a že eh, ten cíl je dojít k větší transparentnosti a eh, pokročit v této věci. Ale pravděpodobně k tomu, abychom postupili nějak výrazně dál, budeme potřebovat vykonat ještě velký kus práce. Děkujeme za tyto odpovědi. Myslím, že to byla velmi užitečná debata. A měli jste také jako komise e, příležitost si vyslechnout názor Evropského parlamentu. Určitě tuto diskuzi neuzavřeme dnes. My se k ní vrátíme, vracíme se k ní každý rok. A jsem přesvědčen, že v brzké době se k tomuto bodu tady opět vrátíme. A myslím, že můžeme dnešní dopolední zasedání uzavřít a sejdeme se ve tři hodiny dnes odpoledne na druhou část našeho zasedání. Ještě jednou děkuji a přeji dobrou chuť.